Dear colleagues, I think we will start the meeting because uh, we have also some... Dobrý den, kolegové. Myslím, že bychom měli zahájit schůzi, protože je tu několik důležitých bodů, které je třeba probrat. Chci vás zde všechny přivítat. 10.30 budeme hlasovat, kolegyně a kolegové. Pokud jste si dnes ráno sebou nevzali kartičky, máte ještě čas uh, si je nechat přinést. Děkuji vám tedy za to, že jste dnes přišli, všechny zde vítám a začneme přijetím pořadu jednání, to je bod číslo 2 na našem programu dnešní schůze. Máme tu jednu změnu programu, související s odložením zprávy pana Luhana o dosažení skutečné územní sociální hospodářské soudržnosti v EU, nezbytné podmínce konkurenceschopnosti na světové úrovni. Nedostali jsme překlady 105 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k této zprávě do pátku 9. července a proto tedy nemůžeme dnes hlasovat o takovémto textu. A žádala jsem tedy odložení hlasování e, na 27. a 28. září. Pokud tedy s tímto souhlasíte, že budeme hlasovat až v září, e, budu to chápat tak, že pořad jednání je s touto změnou přijat. A e, také vám si ještě připomenout, že tato schůze je webstreamována. Přejdeme k bodu číslo 3, to je schválení zápisu ze schůze z 2. 3. června. Zápis je k vaší dispozici, byli, eh, byl distribuován a bude chápán jako přijatý, pokud do konce této schůze nebudou e, vzneseny žádné připomínky. A přejdeme tedy k bodu číslo 4, což je sdělení předsedkyně. Já mám pár tedy sdělení, eh, o která bych se s vámi chtěla podělit. Za prvé, Měli jsme tu mít dnes maďarskou delegaci. Ano, je tu. To je velice důležité. A je to vlastně poprvé, co tu máme tuto delegaci. Chci zde kolegy a kolegyně přivítat. Pan Tomáš Feledži, ministr národního rozvoje. Vítáme vás. Pan Čoba Gileny, eh, osobní eh, tajemník, eh, pan ministr a a paní Andrea Hanzeraši je tu také? Ne? Je tu, je tu. Výborně. Vítejte tež. To je vedoucí oddělení eh, na ministerstvu eh, rozvoje. A to má pan Tomáš Kvaš, který je náměstkem eh, ministra pro evropské záležitosti. Prosím, vítejte. Děkuji vám všem. Pokud byste v průběhu diskuze Eh, chtěli nám přispět do debaty, tak prosím zvedněte ruku. A teď se eh, vrátím ke schůzi koordinátorů, která se konala ve Štrasburku. Chtěla bych vás informovat, že koordinátoři se rozhodli, že navrhnou následující. Za prvé, výbor předloží otázku k ústnímu zodpovězení Evropské komisi o hlavních směrech budoucí soudržnosti, politiky soudržnosti a budeme žádat diskuzi při první plenárce v říjnu o tomto. Druhé rozhodnutí koordinátorů je o návrhu usnesení na, eh, k této debatě eh, a to bude předloženo ve výboru. Sekretariat vám rozdá ještě před mimořádnou schůzí 6. září návrh, eh, které bude odrážet do, poziční dokument o politice soudržnosti a 27. až 28. září bude lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, kdy tež budeme tedy hlasovat o tom, o tom usnesení a potom je to otázka e, bydlení e, a rada by nám měla o tom něco předložit. Koordinátoři se dohodli o textu e, otázky k usnímu zodpovězení, k otázce tedy bydlení. Také jsme diskutovali o stanoviscích, která budeme vypracovávat v rámci výboru REGI. První je o finančním nařízení eh, pro obecní rozpočet EU, kde tedy budeme předkládat stanovisko. Eh, bude jej připravovat skupina EPP, ještě nemáme jméno, Jan Olbricht tedy bude tím navrhovatelem. Druhé stanovisko eh, bude eh, evropská strategie, eh, kde sociální demokraté navrhují pana Viktora Bostinaru jako navrhovatele a potom o HDP a měření výkonu v vnějším světě. Zelení navrhli pana Jean-Paula Jean Beseta, aby se stal tedy navrhovatelem tohoto stanoviska. Tak, to jsou tedy e, zprávy, které jsem vám chtěla sdělit. Pokud nemáte výhrady, bude to chápat jako přijaté. S koordinátory jsme hovořili o vytvoření zvláštního výboru, o e, úkolech polit, rozpočtové politiky po roce 2013. Tento rozpočet bude mít akronym ŠUR a já vás chci upozornit, že už se konala první schůze tohoto výboru. Je tam 98 členů řádných a náhradníků celkem. Z výboru Regita máme 17 zástupců, to znamená docela hodně. A doufám, že kolegové se budou aktivně účastnit práce tohoto výboru. Čeká je tedy rok činnosti ve výboru. A Eh, parlament eh, se bude vyjadřovat k důležitým otázkám, které se týkají tedy perspektivy za rok 2013. Bude třeba ještě dále diskutovat s koordinátory o tom, jak budeme tedy propojovat naši práci s prací tohoto mimořádného výboru a jak také budeme eh, sledovat z našeho výboru jejich práci. Takže to ještě budeme řešit s koordinátory. A teď, abych dokončila bod číslo čtyři Chci jen říci, že zde chci přivítat opět pana Rudy Demota, ministerského předsedu pro Valonský region a francouzské společenství. Je zároveň úřadujícím předsedou rady ohledně pracovního programu belgického předsednictví Rady Evropské unie. Velice nás těší, že jste mezi nás mohli přijít jak dnes, tak včera a že nám dnes můžete předložit priority belgického eh, předsednictví eh, v otázkách kompetence našeho výboru. Předám vám slovo, ale ještě než vám ho předám, tak bych ráda vyjádřila naději, že eh, zástupci rady budou mezi nás chodit v následujících měsících, abychom tedy mohli provádět interakci v, a připravovat a připravovat se tedy na období po roce 2013. A nyní již vám předám slovo, pane Demote. Merci, madame la présidente, et je saisirai immédiatement l'opportunité de dire que je serai évidemment. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych říci, že vítám, když my spolupracovníci a já můžeme sledovat práci vašeho výboru, dámy a pánové. Je mi ctí že mohu zde představovat belgické předsednictví rady a představit zde pracovní program belgického předsednictví v oblasti politiky soudržnosti. Chci říct, že politika hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti představuje velice silnou prioritu belgického předsednictví. Běžně se říká, že předsednictví nemá svůj vlastní názor, že se neúčastní eh, debat, ale má priority. Budoucnost kohesní politiky do roku 2013 je pro nás prioritou. Proč? Nejprve zde máme otázku agendy. Na podzim bude komise Komise vystoupí se svou pátou kohesní zprávou. Tato zpráva poskytne detailní analýzu situace. Naskytne se otázka, do jaké míry jsme pokročili v konvergenci našich hospodářství a do jaké míry přispívá tato politika do, ke strategickým cílům Unie. A jakým způsobem tato politika je propojena s dalšími evropskými politikami a s politikami členských států? To je několik otevřených otázek, které, kterými je třeba se zabývat. Pak zde máme zprávu, která bude v sobě mít hlavní směry pro budoucnost politiky soudržnosti po roce 2013. Jaká bude globální struktura této politiky? Jaké jsou strategické hlavní linie jakým způsobem je možné tuto strategii propojit se strategií EU 2020. Jakým způsobem můžeme zohlednit některé nové výzvy, zejména výzvy, které se týkají trvale udržitelného rozvoje. Jaké jsou priority, na které by se měla soustředit tato politika. A v neposlední řadě, jakým způsobem můžeme vnést více efektiviz- efektivnosti do nástrojů kohezní politiky, tedy do strukturálních fondů. Dámy a pánové, my jsme již začali s určitými pracemi, zejména zde máme šestou zprávu v polovině období, která se týká soudržnosti. Máme zde studii o strategii EU 2020, máme zde zprávu Barka a také příspěvky minulých komisařů k regionální politice. A vy, paní předsedkyně, jste právě jednou z nich. E, o tomto tématu se hovořil například minulý rok v rámci českého předsednictví v Mariánských lázních a také mm, před nenávnem bylo to za španělského předsednictví v Zaragose. Evropská rada se v březnu touto otázkou rovněž zabývala a zjistila, že politika soudržnosti je element, který je důležitý pro provádění strategie EU 2020. 14.6. přijala za rada závěry k strategické zprávě 2010 která se týká provádění programu 2010-2013. Během dubnového pléna se členové politiku Regi vyslovili pro zprávu Michaela Schneidera. A i vy samotní se již eh, velice dlouho tímto tématem intenzivně zabýváte. Vy poslanci jste přijali několik usnesení, jedno z nich minulý týden, které se týkalo regionální politiky Evropské unie. A příspěvku, jakým způsobem tedy může přispět k rozvoji hospodářské politiky. Poziční dokument, který se týká budoucnosti politiky soudržnosti, o kterém nyní bude eh, te jednat a rozhodovat, tak tento dokument si podrobně pročtu, ať eh, Myslíme na Radu parlament města či regiony. Jedna věc je jasná. Dnes přemýšlíme, analyzujeme ale naším cílem samozřejmě je, jak si naskicovat budoucnost této politiky. O té, v té zprávě, o které jsem hovořil, se zabýváme budoucností kohezní politiky, jakožto belgické předsednictví. A není to otázka pouze načasování. Kohezní politika je politika, která samozřejmě je pevně zakotvená ve smlouvách a tím má jasnou legitimitu. Belgické předsednictví se této politiky, politice věnuje a pokládá ho za základ pro evropskou výstavbu. Je to důležité zejména v hospodářském a sociálním kontextu. Ale ještě jsme přesně nedadefinovali kontury takovéto politiky a také nevíme, jaké budou dopady krize na zaměstnanost a hospodářství. Uh, ve svém sdělení komise jasně ukázala, jakým způsobem negativně dopadla krize na naše hospodářství. Ovšem jsou zde strukturální fondy, což je faktor udržitelného rozvoje pro Evropskou unii. Pomoc ze strukturálních fondů má velice důležitý pákový účinek a dovoluje etablovat strukturální nástroje, které mají z dlouhodobého hlediska Eh, důležité dopady, zejména pro hospodářský rozvoj, ale také pro vytváření pracovních míst. Kohezní politika je tímto způsobem velice důležitým nástrojem pro eh, prohloubení jednotného vnitřního trhu. Co lze říci o kohezní politice v rámci strategie EU 2020? Chtěla bych říci, že tato strategie implikuje dobrou kohezní politiku a máme zde strukturální fondy, které jsou vlastně hlavními nástroji pro provádění strategie EU 2020. Pro belgické předsednictví je velice důležité, aby zde byla posílena koheze v rámci Evropské unie pomocí strukturálních fondů. Kohezní politika musí být i nadále nositelem podpory regionálního rozvoje na celém území Evropské unie. Je to zásadní politika pro Evropu a budoucnost evropské politiky soudržnosti je jednou z priorit belgického předsednictví. Dámy a pánové, belgické předsednictví začíná ve velice dobrém duchu. My můžeme navázat na práci, kterou odvedla minulá předsednictví. Můžeme se opřít o skvělou práci, kterou odvedlo španělské předsednictví. A mám zde na mysli zejména schválení určitých eh, legislativních návrhů, které se týkají zjednodušení a všeobecné regulaci a také se týkají eh, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavní témata pro nás jsou přiměřenost a také podmínky pro efektivitu budoucí politiky soudržnosti. Potřebuje Evropská unie politiku pro hospodářský rozvoj, pokud um, odpověď zní ano, tak zde máme otázku, jakým způsobem můžeme takovouto politiku provádět. A zde ehm, je možné myslet dvěma směry. Za prvé, cílová zaměřovat, zacílenost, co samozřejmě také souvisí se strategií EU 2020. Musíme si položit otázku, jaké priority a jaká témata jsou přiměřená pro strukturální politiku. A také si musíme položit otázku, jaké cíle sleduje tato politika. V tomto rámci pracujeme na metodice pro partnerství s komisí, které se právě bude týkat těchto strategických týlů. V této souvislosti se budeme také zabývat otázkou propojení této politiky s ostatními evropskými politikami a nástroji. E, prostudujeme um, různé způsoby zasahování, e, tak aby byla lépe zapojena lokální a teritoriální úroveň a aby byly lépe zapojeny místní společenství. Jde nám o to, aby koheze mezi strukturálními fondy a Fondem pro regionální rozvoj zůstala i nadále zachována. Další věc, to je cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, za toto má e, být i nadále zachováno vedle cíle konvergence. Pokud ano, tak si musíme položit otázku, pro které regiony to má platit a jaké priority tam mají být. Dále si musíme použít otázku, jakým způsobem můžeme propojit kohezi a regionální konkurenceschopnost. A také zodpovědět na otázku, jakým způsobem můžeme vytvořit určité pro přechodná stádia, jakým způsobem můžeme eh, vlastně vytvořit modulace, aby vše bylo mohlo moci být přizpůsobeno stavu na místě. Další věc je otázka, do jaké míry může být užitečný sám koncept teritoriální koheze. Pak je zde tematika služeb, o tom jsme hovořili i minule, eh, my včera. A tomuto tématu se bude věnovat neformální schůzka ministrů, které jsou odpovědní za politiku soudržnosti, která se 2. a 23. 11. 2010. Já jsem již na tuto schůzku, která se bude konat v Liež, pozval předsedkyně tohoto výboru, paní Hybnerovou. A já vám rád eh, potom samozřejmě i sdělím závěry, eh, ke kterým dojdeme v rámci této schůzky. Další věc eh, se týká toho, že komise přišla eh, nebo přijde v prosinci s návrhem podunajské strategie. To je také velice důležité téma. A této tematice se bude věnovat konference na vysoké úrovni, která se bude týkat teritoriální kooperace. Tato konference se bude konat v turné 39. a 1. 10. Vážené dámy, vážení pánové, chci říci na závěr, že jsem ochoten úzce spolupracovat s tímto výborem, protože si myslím, že je velice důležité, aby naše instituce pěstovaly úzké vztahy. Můžete počítat s belgickým předsednictvím v tom smyslu, že vždy bude pro dialog mezi jednotlivými institucemi. Děkuji. Děkuji a nyní bych ráda zahájila naši rozpravu a dávám nejprve slovo panu Fanislerovi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Včera večer jsme tady vedli eh, debatu se zástupci z národních parlamentů a přemýšleli jsme o možnostech vytváření spolupráce mezi eh, národními parlamenty a Evropským parlamentem. Domnívám se, že Belgie je skutečně státem, který má velkou skutečnost eh, s vládnutím na různých úrovních a to už je dobrá perspektiva, ale chtěl bych eh, oslovit zejména jednu věc. Poukázala jste na to ve svém projevu, že tady mm, musíme zejména provozovat politiku mm, soustředěnou na územní soudržnost. Musíme se tedy soustředit eh, na spolupráci s městy, s regiony a k čemu došlo tedy eh, s přijetím Lisabonské smlouvy národní? státy se zabývaly daným dokumentem. A Pracuje se nicméně přímo na místě, to znamená v obcích, městech, v regionech. Výbor regionů má velikou úlohu, přes 70 Uh, úkol probíhá přímo tam, na té místní regionální úrovni, takže nejen, že se mají nějak účastnit, my bychom měli naopak zaručit přímo, že se budou moci uh, účastnit, že budou spolupracovat. Uh, politika soudržnosti je velice důležitá pro strategii Evropy 2020 a spolupráce mezi městy, regiony, evropskou úrovní je velice důležitá. My už jsme eh, panu Varompojovi a Barozovi eh, napsali toto naše stanovisko. Reakce byly velmi pozitivní. Ano, můžeme si samozřejmě eh, představit různé rozdíly, rozmanité přístupy, které jsou způsobeny Eh, místními charakteristikami v jednotlivých eh, členských státech. Důležité však je, aby se jasně, že třeba by se jasně řeklo, že se musí hovořit o regionech, eh, že se musí hovořit i o e, spolkových zemích, například německých. Takže já bych to e, rád slyšel od vás velice e, konkrétně. Jaký na to máte názor na začátku tohoto nového mandátu, tedy v úvozovkách, jakou smlouvu byste chtěli sepsat s těmito obcemi, městy a regiony. A když se hovoří o těch hlavních směrech strategie EU 2020, takzvané ty vlajkové lodě eh, nebo takové ty majáčky, tak eh, co byste přesně tam chtěli vepsat v souvislosti právě s politikou soudržnosti, městy a obcemi a regiony? Eh, například, když vynakládáme peníze na energetickou účinnost, to je velice dobré, ale je třeba ty prostředky nějak z zaměřit i do budoucnosti s ohledem na šetření CO2 a na to, aby členské státy dosáhly těchto mm, cílů prostřednictvím, prostřednictvím obcí a měst a regionů. Pokud toto bude umožněno, tedy eh, myslíte si, eh, že by, to, že by to bylo schůdné tedy pro další měsíce. Chtěl byste se stát tedy vlajkonošem této myšlenky? Mohl byste být příkladem eh, pro ostatní. A jak už řekla paní Hybner, eh, mohli bychom eh, také hovořit o našich dlouhodobých cílech politiky soudržnosti. Takže na to vše bych od vás rád slyšel váš názor. Jakým způsobem chcete toto zapsat do neformální schůzek rady? A my máme určité tradice, eh, například u nás ve výboru, které se, eh, které se týkají přítomnosti předsedů výborů na různých schůzkách, neformálních schůzkách rady. A my velice oceňujeme takovouto skutečnost, která byla potvrzena i po Lisabonské smlouvě. Měli jsme s tímto velice dobré zkušenosti za španělského předsednictví. Tyto schůzky eh, byly byly opravdu velice plodné takže doufáme, že se vydáte stejnou cestou. Děkuji vám. Petr? Ehm, Děkuji mnohokrát. S velikým zájmem jsem si tady vyslechla, že se především chcete soustředit na otázky dalšího rozvoje zeměpisné dimenze strukturálních fondů. To samozřejmě hraje ústřední roli. Jaké regiony, z jak jakého důvodu a s jakým cílem, protože doposud v EU platila železná zásada HDP. Vzít jako měřítko od té doby, co od té doby, co Francie a Stiglicova zpráva to spochybnila, zda to je skutečně vhodné kritérium eh, pro to, aby se tímto způsobem zjišťovala životní úroveň regionu. Existují jiná kritéria eh, než uplatňování HDP aby se popsala přesněji situace v regionech. Například existují takové regiony, eh, které eh, leží v rámci HDP nad 75 ale přitom mají vysokou nezaměstnanost a veliký sociální propad. Jakou roli hraje tato diskuse eh, za belgického předsednictví? Maybe we still take one more question. Ještě jednu otázku. Oui, merci, madame la présidente. Et dans complément... Děkuji mnohokrát. E, navázal bych tam, e, kde skončila Elizabeth. Vlastně nám velice leží na srdci, aby se kritérium HDP doplnilo dalšími kritérii při posuzování politik, které chceme realizovat protože skutečně chceme také bojovat proti nezaměstnanosti. To je velice důležitý bod. Eh, co byste chtěli definovat na region? Nejenom tedy HDP na hlavu v regionu, ale například také kritérium CO2, eh, abychom mohli zohlednit i specifika jednotlivých eh, regionů, která se velice liší. Můj region to je ostrovní region. My tam máme spotřebu CO2 na hlavu jako velice významný faktor, protože to samozřejmě souvisí s dopravou a existují regiony, eh, kde se například spaluje především uhlí. Tady je to kritérium CO2 také nesmírně důležité. Je důležité eh, mít prostě jako základ statistické údaje, abychom mohli podpořit taková opatření, která budou schopna přinést konkrétní výsledky například ke snížení CO2. Dovolte, abych to ještě jednou tedy zopakoval. Eh, nemělo by tady platit jenom kritérium HDP, ale také jiná kritéria, jako doplňující například CO2, ale například i kulturní kritéria. To vše je třeba zohlednit. Děkuji, prosím, mohla byste zareagovat, pane Demote? Je voudrais d'abord vous remercier euh, pour euh, ce, cette première vague de questions et m'adresser. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych nejprve poděkoval za vaše otázky. Pan Van hovořil jako první. A vy jste se ptal na to, jak to vypadá s konkrétním zapojením regionu a měst do naší strategie. Jsem pevně přesvědčen o tom, že strategie, které budeme schopni realizovat na evropské úrovni, nemohou mít úspěch, pakliže eh, tady zcela jasně nevytýčíme jasná kritéria s naprosto jasným zapojením regionu a měst. Eh, dnes jsme tady oslovovali pouze jaksi abstraktní záležitosti, ale je třeba, aby na tato abstraktní slova následovala konkrétní realizace. Víme, že soudržnost spočívá na nesmírně důležitém prvku a sice na vůli eh, realizovat konkrétní strategické politiky. Zcela souhlasím eh, s následující zásadou. Eh, naplánovali jsme určité iniciativy a v rámci evropské politiky jsme doposud nezvládli správnou míru tohoto zapojování. Eh, také nedostatečně probíhalo monitorování úspěchu. A tady vás mohu uklidnit. Domnívám se, že eh, v tomto schromáždění, v této sněmovně je zcela jistě většina eh, poslanců, kteří vycházejí z toho, že by tady mělo dojít eh, k nesmírně široké účasti jednotlivých aktérů. Co se týče Belgie, eh, my jsme vytvořili odpovídající nástroj, během, který umožní, aby veškeří federální aktéři byli součástí této Evropské strategie 2020 můžeme to nazvat určitou modifikací belgické strategie 2020, eh, spojenou s velice pečlivým a podrobným monitoringem, monitoringem. A na podzim představíme hlavní zásady a hlavní prvky. My velice dobře známe slabiny naší země a uvědomujeme si je, ale tím více se chceme stát součástí této strategie. A neformální rada, která se bude věnovat této politice, eh, se bude touto otázkou zaobírat. Co se týče dalších dvou otázek od paní Šluterové a pana Afonsiho, Máme tady otázky nikoli v pochyby, ale otázky o způsobu eh, nejlepší ekonomic, nejlepším způsobu ekonomické obnovy. Jak se zaměřit eh, na jaká kritéria? Zda tady máme dostatečná kritéria schytající a umožňující efektivní kontrolu. budeme se muset zamýšlet i nad jinými hodnot, jinými možnostmi. Tady teď nechci hovořit o makroekonomické teorii, ale domníváte-li se, že pan Sentory dostal Nobelovu cenu za ekonomii, eh, ten, který eh, zahájil vlastně tuto diskuzi o teorii agregovaných hodnot, v rámci udržitelného rozvoje. Já nevím, zda tedy. Nemyslím si, že CO2 by bylo dostatečným kritériem. Myslím si, že jedna věc, kterou musíme počítat, je mít taková kritéria, která skutečně odra, která zobrazí celou komplexní situaci. E, těch 75% jako indikátor je jedno z témat samozřejmě, o kterém budeme dále přemýšlet, ale Eh, tyto úvahy eh, ještě nepřinesly zcela jasné řešení, ale když například dosáhnete 74% a dosáhnete toho Prahu a potom dospějete k 76%, otázkou bude, zda E, vaše situace bude podmíněna překročením tohoto prahu. Znamená to tedy, zda, že od okamžiku, kdy se překročí ten práh 75%, všechno bude rozhodnuté a věci budou v pořádku. No to je tedy otázka. A já sám eh, s, s, to mm, velice rád také karikaturuji, z toho dělám určité karikatury. Myslím si, že prostě nelze na to nazírat takto přísně a je třeba vždy brát situaci eh, v celém kontextu. Je třeba zvažovat takové faktory, jako například HDP ale za zohlednění naprosto specifické situace vyžadující také podrobné debaty. Já bych tady teď nerad vstupoval do podrobností, to by nám eh, vzalo příliš mnoho času, ale já jsem nadšený tímto tématem a rád bych podepsal tuto zásadu, že musíme zvažovat eh, také možnosti dalších kritérií. Je mi jasné, že na to budeme potřebovat, ale hodně času na takovéto úvahy. A samozřejmě bych nechtěl zablokovat určité naléhavé debaty. Například v souvislosti s důležitou debatou o makroekonomických zásadách, ale nám skutečně leží soudržnost na srdci, chceme usilovat o růst, o zaměstnanost a tady Tímto směrem se musíme pohybovat směrem k modulovanému agregátu, kam budou vyústěvat nejrůznější hodnoty a nejenom HDP. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, děkuji vám za váš projev a také za vaši angažovanost. Výbor pro regionální rozvoj je toho mínění, že belgické předsednictví je velice významné, protože připravuje svou práci také v neformálním rámci. Připravuje diskuzi tak, abychom mohli mít pozitivní budoucnost politiky soudržnosti. Vy víte, jak se ty celé věci vyvíjely, jak jsme dospěli k rozpočtovému řešení, které nyní máme. Znáte ty bitvy mezi příznivci politiky soudržnosti a hm, protivníky. Nyní se nám tedy podařilo dospět tohoto řešení a chci se zeptat na následující věc. Jaká je aktuální situace na radě, která se týká budoucnosti politiky soudržnosti. A za druhé, my v parlamentu se ptáme, jak může spolupracovat Rada s parlamentem, tak abychom měli skutečné partnerství. V tom smyslu, aby se nám podařilo získat čas a abychom mohli politiku soudržnosti zkvalitnit a dospět k řešení, které bude dobré, protože je zde opravdu nutnost dosáhnout dobrého řešení pro evropské občany. A dále se chci zeptat, jakou roli bude zastávat belgické předsednictví tak, aby připravilo podmínky pro skutečnou diskuzi. My potřebujeme získat čas. Samozřejmě jsme pod časovým tlakem, již píšeme rok 2010, takže to byla má otázka a děkuji vám za spolupráci, pane mistře. Děkuji. Další řečník. Děkuji vám, eh, pan, paní předsedkyně. Pane ministerský předsedo, kolegyně a kolegové, navážu na předřečníky eh, a s potěšením konstatuji a plně také podporuji tento fakt, že Jednou z priorit belgického předsednictví je oblast soudržnosti po roce 2013. A také jsem rád tomu, že priority, obsah této politiky budou eh, spjaty se strategií na rok 2020. Ale s troškou ironie také chci poznamenat, že za posledních šest měsíců nebylo evropské instituce, která by se nezabývala tímž tématem a neustanovala pracovní skupiny či výbory a podobně. Samozřejmě, že pan komisař Hahn se zabývá touto tématikou. Náš výbor se též zabývá touto tématikou. A e, Evropský e, parlament má tedy výbor pro toto téma, rada se jim zabývala za španělského předsednictví a bude se jim zabývat i nadále. Výbor eh, REGI eh, má velký zájem o eh, všechny tedy související oblasti. Otázkou je, zda belgické předsednictví má nějaké specifické návrhy ohledně toho, jak provázat či harmonizovat strategické myšlení nebo spíše tedy myšlení Eh, agentur, které spolu někdy nepříliš spolupracují, a různých podvýborů a dalších aktérů. Protože dokud nedokážeme harmonizovat jejich práci, práci těch subjektů, které se zabývají tímto tématem, pak eh, celé to téma eh, bude tak trochu nejasné. Nejdůležitější je, aby všechny zúčastněné eh, strany eh, jasně spolupracovaly spolupracuje prospěch eh, občanů, například samozpráva v, mm, v Polsku. Jak může například obecní úřad v Polsku říci svým občanům, Eh, sdělit, co bude dělat a, a říct také svým občanům, naplánujte si život, eh, pokud nebude mít transparentnější výhled do budoucnosti než teď. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Děkuji vám. Paní eh, předsedkyně, pane ministře, Hovořili jste tedy o udržitelném e, e, rozvoji a já bych e, se chtěl otázat na několik konkrétních věcí. Krize postihuje zejména tedy některé země či regiony Evropské unie. Jakými směry se tedy má ubírat regionální politika, zejména v těch regionech, které byly stiženy větší měrou k eh, touto krizi, ať už je to Středomoří, Maďarsko, Balské země? Tyto regiony potřebují pomoc, je tedy třeba eh, se postavit krizi proticyklickou eh, politikou a my musíme umožnit, aby této pomoci došlo tak, aby eh, tyto mm, oblasti mohly překonat eh, obtížné okamžiky, kdy například udržitelnost může být chápána jako luxus. Já to vidím i u nás doma. Takže jakým způsobem bude pomoženo těmto zemím, jak se bude provádět například investice související s udržitelností? Děkuji. Pane ministře. Merci, euh, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se vrátil k tomu, co bylo řečeno. A nejdříve bych odpověděl na otázku pana Pustinára, která se týkala situaci, situace na radě a rovněž budoucnosti politiky soudržnosti rada ještě žádné formální stanovisko nezaujala k této politice, ještě nemáme žádný návrh sdělení. Proč? Protože je třeba nejdříve objasnit jisté předběžné záležitosti. Jednak je zde otázka rozpočtově technického vyhodnocení, to je důležitá věc, protože nejdříve, než vyvineme strategii, tak si musíme ujasnit pomocí jakých prostředků ji budeme provádět. A samozřejmě udržitelnost je také důležitá, ale opravdu je nutné si ujasnit, jaké finanční prostředky máme k dispozici. Samozřejmě využijeme, využijeme ten čas k tomu, abychom přesvědčili eh, radu o užitečnosti politiky soudržnosti. Jsem přesvědčen o tom, stejně jako celá řada pozorovatelů, že dnes nemůžeme dosáhnout hospodářského vývoje, když se nebudeme chovat podle logiky koheze. Koheze není protivníkem hospodářské obnovy. Ne. Naopak je to nezbytný prvek pro to, aby k obnově mohlo dojít. Bez politiky soudržnosti budeme mít potíže. Jakým způsobem se můžeme v tomto smyslu angažovat? Bude muset probíhat celá řada diskuzí. A tady se vracím k tomu, co řekl Thomas Deutsch. Mohl bych eh, se vyjádřit ironicky, když Budu hovořit o celé řadě seminářů, institucí, prohlášení o záměrech, které se týkají provádění naší strategie. Je jasné, že v určitém okamžiku musí přijít něco konkrétního. A zde je jedna věc, kterou je třeba změnit, kterou změnit musíme. A to je nejasnost mechanismu, tak jak to zažívají občané. Já to tak ne, ani tak nevidím z hlediska expertů, či z našeho hlediska, protože eh, my eh, s tím jsme už jej seznámeni, ale jde o ty, kteří jsou příjemci naší politiky, tedy o aktéry přímo na místě, o místní a regionální orgány. Jakým způsobem můžeme tu informovanost zlepšit? Strategie Evropské unie musí být taková, že v rámci definice našich strategií musíme s těmito strategiemi nejdříve seznámit vlastně konečného uživatele. Tak, aby pochopil, že ty opatření, která pro něj plánujeme, jsou ty nejefektivnější. Pokud budeme mít dobře koncipovanou strategii a pokud budeme mít opravdu zájem o tom ji na místě provádět, tak si myslím, že se nám to tímto způsobem podaří. Samozřejmě strategie, které vyvineme, musí být mezi sebou koherentní musíme zajistit, aby strategie měly vždy přidanou hodnotu. Možná jste četli otevřený dopis, který byl napsán, když se pan Van Rompuy ujal svého úřadu. A v tomto dopise eh, se psalo, že je potřeba, abychom měli velké průřezové strategie. Pokud je pro nás důležitá politika soudržnosti, tak můžeme dospět k závěru, že takováto politika vlastně může být živnou půdou pro průřezové strategie. Pro mě je to pouze logický krok. E, to, já v tom nevidím žádný rozpor. Pokud budeme chtít, aby strategie Evropa 2020 byla úspěšná, a to ve všech sektorech, tak se musíme také postarat o to, aby ti, kteří ke strategii přispívají, také něco dostali zpět. A nemám na mysli pouze peníze, ne. Mám na mysli takové faktory, jako je růst a další faktory, které prokazují, že strategie fungují. Strukturální slabosti našich ekonomik se jasně projevily. je to takový řetězec, který se láme, pokud nevydrží jeho nejslabší články. A proto v rámci naší politiky musíme právě tyto nejslabší články posílit. Pomocí naší politiky si musíme jasně rozmyslet a ujasnit, kde jsou naše priority a kam je třeba investovat. A pak si myslím, se jasně ukáže, že je v zájmu všech, aby se soustředili na ty slabé články. A myslím si, že tímto způsobem se nám podaří odstranit tu ironii, která je jistě zcela na místě, pokud vedeme pouze debaty a diskuze a nepřicházíme s ničím konkrétním. Proto si myslím, že je zcela správné, když říkám, že třeba se soustředit na určitá konkrétní témata. K tomu položil otázku i pan Tremopulos. Chci říci, že dnes máme v oblasti udržitelného rozvoje takový je problém s jakýmsi s jakousi únavou. Ten pojem se neustále používá, ale vlastně je to něco, co, co se neustále používá, ale k ničemu konkrétnímu jsme nedošli. Je důležité sam, mm, naše zdroje, které samozřejmě nejsou všechny obnovitelné, šetřit. Potřebujeme šetřit energii, spotřebovávat méně energie a spotřebovávat ji efektivněji. Musíme postupovat cíleně. to musí být v ústředí, ve středu naší politiky. Politika soudržnosti se musí zakládat na takovýchto základech. A tyto základy samozřejmě silně podporuje právě regionální politika. Nemůžeme mít trvalou udržitelnost, pokud ji nedosáhneme právě v regionech. A pak bych se chtěl ještě vrátit k, tom, k otázce, která byla položena několikrát. To se týká té průřezové osy v, kohe, v politice koheze. A já si myslím, že v rámci politiky soudržnosti musíme mít i možnost v rámci aktuální politiky jasně stanovit předavnou hodnotu. Musíme když provádíme monitoring, být schopni jasně zjistit, pokud zde máme politiku soudržnosti, která je prováděna, takže tato politika opravdu konkrétně vede k přidané hodnotě. Abychom si mohli ověřit, že to vše probíhá opravdu efektivně. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře a vítám vás zde ve výboru. Doufáme, že se s vámi ještě setkáme v průběhu vaší mise. Můžete nám lépe vysvětlit úlohu vašeho předsednictví konkrétně? Vzhledem k tomu, že se zabýváte eh, městy mm, urbanistikou, tak jak chcete klást důraz právě na města v politice soudržnosti, v městě sociální eh, nerovnosti paradoxně narůstají a já bych chtěla vědět, jakou úlohu bude mít politika sociálního začlenění do vašich priorit. Budete se zaměřovat třeba na bydlení, na energetickou účinnost budov nebo na něco jiného. Právě jste mluvil o eh, účasti, o spolupráci. Za pár dní bude budou uveřejněny závěry um, hodnocení Urban a uh, tohoto programu se účastnili tedy eh, lokální aktéři a já bych chtěla vědět, zda chcete nějak využít, zhodnotit eh, tuto zkušenost. A ještě mám otázku na správné řízení a zprávu je třeba udržet nebo eh, změnit stávající systém? To jsou tedy moje dotazy. Erika Děkuji a nyní má slovo Erika Manner. Todettu puheenjohtajakautenne on erittäin merkittävässä roolissa tämän tulevan kohesiopolitiikan kannalta. Ja, ja... Děkuji. Eh, o co se týče budoucnosti politiky soudržnosti, velice nás potěšilo, že jste přišel a že s námi vedete diskuzi. Myslím, že je velice důležité se dívat na tuto politiku z širšího pohledu, zejména tedy eh, s perspektivou budoucnosti a strategii 2020, eh, o kterou jsme hodně diskutovali. Musím říct, že ve mně zbuzuje obavy ten Eh, spor mezi eh, politikou soudržnosti a strategií na, e, eh, na rok 2020 v souvislosti s rozpočtem. Měli bychom spíše vidět souvislosti mezi těmito dvěma oblastmi, tedy mezi politikou soudržnosti a strategií na rok 2020. Pro nás je velice důležité, abychom si udrželi stávající úroveň Eh, rozpočtu. Pokud dojde ke snížení rozpočtu a regiony tímto snížením budou trpět, tak to bude mít negativní dopad i na samotnou strategii na rok 2020. Proto pro osoby, které jsou zodpovědné za tuto politiku, je důležité, aby aby se opravdu seriózně zabývali tímto tématem. A teď, co se eh, týče toho, co, co už říkal zde pan eh, komisař Han, který hovořil o zajištění eh, širokopásmového internetu do venkovských oblastí. A eh, to by samozřejmě pomohlo. Je třeba vytvořit lepší přístup k informacím v jednotlivých regionech, aby měli lidé přístup ke službám. A Hovořilo se zde o spoustě kritérií, která je třeba začlenovat do hodnocení regionu. My potřebujeme více kritérií, nejen tedy HDP. Jsem ráda, že se k tomu zaujala stanovisko, protože toto je velice důležitý námět eh, zejména pro říce obydlené oblasti. Je to i velice důležité kritérium do budoucnosti, proto doufám, že se o tom bude hovořit na úrovni rady. Proto vás chci požádat, abyste nám řekl, zda tedy už jste o tomto mluvili. Eh, A je třeba také brát v úvahu, že budou stárnout obyvatelé, Eh, budou stárnout ještě víc v následujících pěti, deseti letech. A proto je důležité i pro regionální politiku a politiku soudržnosti, aby se stanovila taková kritéria, která budou, eh, která budou schopná podpořit oblasti, kde bude docházet k takovýmto eh, jevům nebo závažným problémům, jako je tedy zásadně stárnoucí populace, protože to samozřejmě bude mít dopad na konkurenceschopnost budoucnosti. Eh, chci vám tedy poděkovat a za to, že, že s námi hovoříte. Doufám, že vás ještě uvidíme. Je pan Oldřich Vlasák. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane ministře, já jsem si tež se zájmem vyslechl váš projev a jsem velmi rád, že pro belgické předsednictví je politika soudržnosti prioritou, ale přesto chceme-li eh, nasměřovat finance, finanční prostředky správně, musíme měřit samozřejmě i jejich efektivitu. Eh, my víme, že do některých regionů tečou peníze již několik let, ale vlastně to nemá žádný dopad na růst HDP, případně se ani nezvyšuje zaměstnanost. Připravujete v tomto smyslu nějakou kontrolu eh, efektivity vložení finančních prostředků? Druhá otázka se týká financování. Eh, již současná finanční perspektiva umožňuje subdelegovat eh, finanční prostředky na nejnižší úroveň, to znamená na úroveň měst. Eh, v současné době, pokud vím, pouze dvě města z Holandska využila této možnosti a nemáme informace, jak se to osvědčilo a zdali můžeme toto doporučit dále. Čili to je další věc a s tím je spojen integrovaný přístup, to znamená náš zájem využít ty prostředky co nejlépe. Doporučili jsme městům zpracovávání tzv. integrovaných plánů rozvoje měst a opět by mě zajímalo, jestli za toto období připravujete jakési vyhodnocení eh, těchto integrovaných plánů rozvoje měst. S tím je spojeno využívání nových finančních instrumentů, jako je Jessica. Přestože tato možnost tady je, tak pokud vím, tento finanční instrument revolvingových úvěrů je zatím velmi málo využit. Eh, další má poznámka spočívá eh, v použití PPP eh, projektu, Public Private Partnership, to znamená zapojení soukromých zdrojů do kofinancování těchto projektů. Myslím si, že většímu rozšíření stále brání jakási nejasnost při zpracování a hodnocení těchto projektů. Počítáte i s řešením tohoto úkolu? Děkuji. Děkuji, pane ministře, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Na odpověď mohu říct následující. Euh, Hovořilo se tedy o eh, městském eh, rozměru rozvoje. Jsem přesvědčen, že dnes nemůžeme uvažovat jen o regionální soudržnosti, pokud nebudeme brát v úvahu úlohu měst, úlohu urbanizace. Ujišťuji ty, kdo eh, se obávají, že by mohlo dojít k zapomenutí nebo opomenutí venkovských oblastí. Mohu tedy vás ujistit, že je třeba mít na paměti všechny jednotlivé eh, rozměry eh, my se zabýváme kromě jiného tedy eh, urbanizací, urbánními oblastmi, protože v městech se koncentrují eh, eh, se koncentruje naše civilizace, města se potýkají s velkými problémy, hovoří se o sociálním začlenění. Bohužel víme, že, že právě ve městech dochází k velkým sociálním rozdílům které způsobují problémy, jež je třeba hluboce analyzovat. Belgické předsednictví toto téma sociálního začlenění považuje za jedno ze svých prioritních témat a budeme usilovat o e, svolání konference právě o tématu chudoby a sociálního začlenění a to 19. listopadu a já chci vás při této příležitosti pozvat na tuto konferenci. Chceme se tedy zaměřit i na otázku měst, urbanizace, protože to je skutečně teritoriální výzva. Nejedná se jen o zprávu území jako takové, takového, nejedná se o hospodářství, ale ze samé definice je urbanizace jevem, eh, který má přeshraniční dopad. Eh, vidíme, že eh, velké metropole nyní už hm, překonávají nebo překrývají další oblasti, vycházejí ven ze svého původního území takže belgické předsednictví se bude zabývat i tímto významným eh, tématem. A vzhledem k dosavadním zkušenostem, které už byly učiněny na úrovni EU, například mezi Francií a Belgií, můžeme říci, že zde jsou města, která hodně spolupracují a a e, pak je tu otázka finančních prostředků pro naše politiky. Všichni víme, že ekonomická a finanční krize nás přichází dráho, zejména e, v nutnosti si vybírat. A my si musíme vybírat, e, kam zaměříme prostředky podle priorit. Takže s ohledem na Mm, strategii 2020 a politiku soudržnosti. Zde máme cíl zaměřit finanční prostředky na eh, ta místa, kde můžeme obdržet největší výsledky v rozumném časovém horizontu. A Jde o to, abychom zjistili, zda naše iniciativy jsou úspěšné na této úrovni, tedy eh, jakým tématům jsme se věnovali, čemu se budeme věnovat do budoucnosti. Víme, co se rozpočtu týče, že Evropská unie nemá neomezené prostředky každá země, i ty nejštědřejší státy, které chtějí podporovat e, konfederální myšlenku, nám e, e, říkají, že je třeba bedlivě hlídat, jak vynakládáme peníze do pontu tak eh, my musíme eh, tedy především zkoumat, jaké prostředky máme v rozpočtu k dispozici. Eh, je tu rozpočet věnovaný na politiku soudržnosti, rozpočet na zemědělské politiky a když dnes přemýšlíme o dalších eh, tedy eh, možnostech eh, rozpočtu. Především se zaměřuje na to, kde je více financí, v jakých částech rozpočtu a nám jde o to, abychom a aby nedocházelo k nesprávnému využití prostředků, které by pak mohlo mít destabilizační účinek a proto já jsem připomínal, že jedním z cílů tedy není ehm, postavit dva eh, rozpočty proti sobě. Jde o to, aby naše politika soudržnosti eh, byla integrovaná s dalšími politikami a strategiemi. A proto politika soudržnosti eh, musí tedy být správně eh, koordinována s dalšími strategiemi. A eh, co se eh, týče možných dalších řešení, uvidíme, jak bude vedena debata o rozpočtu v dalším programovém období. Vy můžete v tom hodně pomoci. Vaším, vaší úlohou je dynamicky a důrazně eh, vést eh, tyto diskuze. Já vidím, ehm, že spolupráce dosavadní nám ukazuje, že Eh, to dál nebude snadné, protože spolupráce s místními zprávami znamená také, aby si místní zprávy uvědomily své zájmy. Je třeba zajistit, že národní a regionální eh, orgány ukážou místní samozprávy, jakými způsoby se tyto nejnižší vrstvy samozprávy mohou účastnit eh, těchto strategií a programů, aby eh, na druhé straně ty místní úřady si nemysleli, že mohou eh, se pustit úplně do všeho. Co se týče tedy stárnutí populace, tak to je demografická výzva, která má řadu aspektů v různých zemích, protože stárnutí probíhá různě v různých zemích. Na příkladu Belgie vám to mohu ukázat. Region Brusel je demograficky mladý, neustále mládnoucí, eh, Vlámsko naopak rychle stárne, eh, Valonsko zase méně stárne, takže Vidíte na příkladu této malé země, že zde jsou rozdíly v jednotlivých regionech a jsou značné. Evropská unie ve své politice soudržnosti musí zohledňovat všechny tyto faktory. A proto my máme za to, že stárnutí ano je novou výzvou, e, která také musí být zohledněna tedy v udržitelném rozvoji. Politika soudržnosti pro nás e, tedy by měla zohledňovat e, tuto oprávněnou obavu a propojovat to s dalšími politikami Hovořilo se také o kontrolách, jsou tu nové návrhy komise v oblasti mm, finančního nařízení. My o tom víme. Minister pro rozpočet, který se tady zabývá, je to, touto oblasti je to v jeho kompetenci, eh, nad tím bude dále pracovat. Je třeba zlepšit kontroly a metodiky auditu protože, protože, protože chceme důvěryhodnost, je to třeba. Ještě mám tu dva kolegy, Šankely a Sofie Hení. Šo, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především se musím omluvit, musel jsem přijmout eh, telefonní hovor, došlo k zabití nějakého člověka v mém volebním obvodu. Co se týče tedy regionální politiky, já jsem byl v Mannheimu. Naším cílem bylo podívat se na to, jaké jsou dobré zkušenosti eh, s touto oblastí. Za můj rok eh, v, této, v tomto parlamentu se tedy zabývám možností auditu, eh, možností financování, soudržnosti a tak dále. Takže já bych byl rád, aby eh, eh, v takovýchto oblastech, jako je Mannheim a podobných oblastech, pokračovalo financování ze strany EU do takovýchto činností. A teď ještě musím říci, eh, co se tedy mé vlastní země týče, že je tu určitá potíž s tím, jak jsou klasifikovány určité oblasti, protože je to umělé, je to arbitrární. A východ, který je velice vzdálen západu, ehm, má eh, jiné problémy a také jsme byli v různých eh, dalších eh, v dalších městech. Třeba v Derby to vypadá jinak než v jiných městech, takže je tu možnost reklasifikovat regiony. Zakládat tedy Eh, tuto klasifikaci spíše na místních zprávách, jako, jako my například máme ty volební obvody, spíš než aby se ty regiony vytvářely nějak uměle. Děkuji. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues. Pane ministře, paní předsedkyně, milí kolegové. Já jsem s velkým zájmem sledovala váš projekt a jsem velice ráda, že je politika soudržnosti mezi prioritami vašeho předsednictví. A je důležité, že jste řekl, že je to velký příspěvek k hospodářskému rozvoji a že to nestojí eh, v rozporu s rozvojem a že mu to nekonkuruje. Chci říci, že já jsem vždy zástupkyně, jsem proto, abychom měli vždy zjednodušené administrativní postupy, které se týkají strukturálních fondů. Politika soudržnosti je jedna z nejkrásnějších evropských politik, protože se zakládá na solidarity, protože eh, umožňuje pravou sociální a územní soudržnost. Je to také politika, která dovoluje to, aby vlastně Evropa byla pro naše občany viditelná. Členské státy se potýkají s tím, že například ve, volbách se ukázalo, že evropská politika nemá velkou popularitu mezi občany, ale právě politika soudržnosti by toto mohla zlepšit a zlepšuje to. To téma strukturálních fondů je velice obtížné a důležité, ale strukturální fondy ukazují, jaká je role eh, evropských politik přímo na místě. A chtěla bych ovšem ještě jednou zdůraznit, že právě ty strukturální fondy jsou zatížené tím, že je to velice, velice komplikované a um, takové těžkopádné a proto se vás chci zeptat, zda bych si chtěl ve spolupráci s námi přistoupit k tomu, aby veškeré ty postupy byly zjednodušeny. Politika soudržnosti, jak říkám, je nejkrásnější, jedna z nejkrásnějších politik v Evropě, ale chci říci, a všichni to víme, je ohrožena. Slychali jsme o určitých projektech, letech, které vlastně se snaží zničit politiku soudržnosti. Je to například paralelní dopravní politika, paralelní politika zaměstnanosti, to se týká Evropského sociálního fondu. Chtěla bych ráda vědět, jakým způsobem vnímáte tuto problematiku a jak na to hodláte reagovat. A poslední věc. Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla zúčastnit neformální schůzky ministrů pro bytovou výstavbu v Toledu. A Viděla jsem, že každý členský stát si uvědomuje, jak pro nás Evropany je důležité mít opravdovou skutečnou politiku sociální bytové výstavby. A já se vás chci zeptat, jakým způsobem právě budete, eh, jaký postoj budete mít k politice sociální bytové výstavby v rámci vašeho předsednictví. Děkuji. Merci, Madame la Présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve odpovím panu Kelimu na e, omezení e, nebo meze klasifikací. To je téma, které jsme probírali v podobě agregátu, neboli jaké agregáty nám dnes umožňují definovat růst. HDP je složkou a možným a užitečným hodnocením. Nicméně je třeba rozvinout vyšší počet ekonomických agregátů. Je třeba také definovat kritéria rozvoje. Další prvek jsou možnosti eh, intervencí, například v politice soudržnosti, Jakým způsobem tedy máme eh, jednat? Je tu zapotřebí větší účasti na jednotlivých úrovních? A třetí eh, mezí je otázka územní. Ehm, před chvílí jsme hovořili o integraci metropolitních strategií. Ve skutečnosti tu jde v podstatě o totež je třeba mít teritoriální abstraktní ohraničení, mít na mysli tedy jak čtvrtě, eh, tak i eh, okresy a tímto způsobem potom postupovat dál, vytvořit si tedy abstraktnější kritéria, abychom eh, nějak rovně, rovnoprávně Eh, mohli vytvořit tato teritoria, protože jinak se může stát, že spojíme dohromady dvě eh, od sebe oddělená města, z nichž každé má jiné problémy a jiný charakter. Takže to je úvaha, kterou my budeme provádět. Co se týče zjednodušování, tak jak jsem právě uvedl, myslím si, že jedním z nedostatků naší politiky je hermetická povaha, eh, kterou mají tedy pro některé eh, z nás experti, experti nebo ta expertní hlediska, eh, nezohledňují vše tedy na 100%, je třeba se zabývat aplikací politik. A vy, kteří můžete přijímat v iniciativy v daných oblastech, musíte uvažovat společně s radou a proto je zapotřebí, abyste předkládali návrhy. Návrhy různé legislativní povahy mm, týkající se nařízení. A je tedy třeba eh, někdy žádat větší kontrolu, ale také třeba zjednodušení. Toto je diskuze, již je třeba vést. A složitost neznamená, eh, že i užití ze strany eh, finálního uživatele musí být tedy také složité, protože jsou určité způsoby využití nástrojů, které jsou jednodušší než jiné způsoby. A já jsem chtěla ještě zdůraznit potřebu úvahy. Je třeba, abychom hned začali uvažovat o tom, jakým způsobem regiony budou moci společně s místními společenstvími využívat eh, ty prostředky, které máme k dispozici. Zjednodušení totiž mm, prochází i prostřednictvím informování. A je třeba, abychom informace poskytovali jasným způsobem a to je naším úkolem. Děkuji. Takže za nás všechny chci vyjádřit eh, vděčnost panu ministrovi za eh, tuto výměnu názorů, protože se nám podařilo předložit panu ministrovi celou řadu eh, otázek, které leží na srdci našim kolegům. A jsme rádi, že pan ministr se zapojil do této výměny názorů. Máme tu také kolegy, kteří chtějí nadále tedy spolupracovat eh, se předsednictvím a doufáme, že tato spolupráce bude probíhat s vaším předsednictvím. Eh, jsme rádi, že projevujete ochotu též zvát členy výboru u Regi ohledně schůzek o budoucí politice. A myslím, že můžeme kolegové tedy poděkovat za spolupráci předsednictví tím běžným způsobem, jakým to běžně děláme. Uh, Chci poděkovat též kolegům z Maďarska. Eh, pořád tedy máte příležitost eh, prohovořit a teď bude ale následovat hlasování. A, a můžeme si nejdříve ze všeho eh, zkontrolovat, zda nám funguje zařízení a karty, takže budeme mm, eh, zkušebně hlasovat. Zahájím tedy hlasování. Prosím, hlasujte, kolegové. Not everybody voted. Ještě všichni nehlasovali. Uzavírám hlasování a vypadá to, že nám všechno funguje. Všichni jsou spokojeni, prosím. Okay, so by the time you get it, okay. Dobře, budeme brát v úvahu Eh, že nemáte zatím kartu, můžete hlasovat rukou. Takže bod číslo 6 a to je dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sezivníku pro dovoz některých průmyslových výrobků do autonomních oblastí Madeira, a Azor. Máme tři pozměňovací návrhy, můžeme tedy hlasovat To pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Budeme hlasovat elektronicky o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Uzavírám hlasování. 38 pro, jeden se zdržel plus jeden hlas pro, takže to je 39 pro. Děkuji. Přejdeme k bodu 7, jak jsem říkala, je odložen, takže přejdeme k bodu 8. To je stanovisko pana Giorgio Sestavrakakisa, integrovaná námořní politika EU. Tam máme složitější hlasování, 34 pozměňovacích návrhů. Eh, podařilo se nám přiložit nějaké pozměňovací návrhy, takže začneme kompromisním návrhem číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 8. Pane Angoraky, si prosím. Paní eh, předsedkyně Můžete mi prosím eh, dovolit poznamenat, že ten pozměňovací návrh je kompatibilní s textem a to z historických a zásadních důvodů, eh, po které si přeji, aby byl hlasován. Takže je někdo proti tomu, co řekla pan Angurakis? Ne, takže hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Takže zamítnout, pane Angurakisi. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnut. 10 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnut. Přejdeme ke kompromisnímu návrhu 2. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je přijat. Chcete někdo zkontrolovat hlasování? Co? Je přijat. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 22. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 23. Pro? Proti? Zdrželi se. Myslím, že je přijat. Raději to zkontrolujeme. 23 zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 30 pro 11, proti 1 se zdržel, 24 nám odpadá. Takže je tu kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh čtyř, ne. Kompromisní návrh šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. A přejdeme k pozměňovacímu návrhu 34, který je stažen. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu stanoviska, a to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. A tím jsme ukončili hlasování. Děkuji vám všem za hlasování a budeme se věnovat bodu číslo 9. To je zpráva o činnosti pracovní skupiny pro budoucnost politiky soudržnosti. Chtěl bych na, chtěla bych nám všem připomenout, že na úplném začátku loňského listopadu výbor Regi se rozhodl, že ustanoví tuto neformální pracovní skupinu s dvojím cílem, aby se dále sledovala práce na skupina vysoké úrovni, zabývající se eh, prací pod eh, ochranou Evropské komise zaměřené na budoucnost politiky soudržnosti a za druhé, abychom připravili doporučení celého výboru REGI u témat důležitých eh, pro eh, budoucí rozhodování o politice soudržnosti. Doposud eh, konalo pět schůzí, na těchto schůzkách došlo k výměnám názorů s vysoce mm, postavenými eh, úředníky v této oblasti. Eh, zabývali jsme se tedy tím, jak se, spolu, eh, jak se pracuje na DG Regio, jak pracuje ta skupina vysoké úrovni. Po každé schůze pracovní skupiny jsme výboru Regi rozdali tedy zápis z našich schůzí a já bych ráda na tomto místě prohlásila, že tu máme tedy po těchto několika měsících práce a debat nějaké výsledky. Eh, vyjednávali jsme, došlo vypracování pozičního dokumentu, eh, pracovní skupiny pro budoucí politiku soudržnosti. Tento dokument samozřejmě eh, obsahuje určitý seznam, který není vyčerpávající. Tento seznam naznačuje to, co je pro nás důležité, reflektuje také stanovisko pracovní skupiny ohledně budoucnosti politiky soudržnosti. A to jsou tedy eh, témata, která podle mne eh, byla už tedy eh, odsouhlasena, nebo kde jsme našli soulad mezi politickými skupinami. Rozhodli jsme se, že v tuto chvíli ještě nebudeme se zabývat detaily. Diskutovali jsme o tomto dokumentu na schůzce koordinátorů 21. června a následně jsme tedy finalizovali celý ten písemný postup. Minulý pátek jsme dokument rozeslali všem členům výboru REGI s tím, abychom obdrželi podporu celého výboru. A nyní e, bych vás chtěla požádat, vážení členové výboru, o podporu tohoto dokumentu. Já nevím, teď se e, hlásíte z jakého důvodu? Protože chcete nás podpořit nebo protože chcete mluvit? Podpořit. Možná by bylo šikovné, ano, pane Vanisaroj, možná by bylo rozumné, abyste nám dala nějaké informace, protože my jsme obdrželi informace, ale někteří lidé ještě sem dobíhali, protože eh, nevěděli v 9 eh, ráno, že to tu bude. My jsme se zabývali plánováním a tak dále, takže eh, můžete nám eh, teď ještě dát nějakou souhrnou informaci pro celý výbor? Tak. Eh, dnes ráno ve sdělení předsedkyně jsem vás informovala o rozhodnutí koordinátorů z minulé schůzce koordinátorů ze Štrasburku, kde se rozhodlo, že zde bude otázka k ústnímu zodpovězení na komisi ohledně hlavních směrů či stanovisek komise o nejdůležitějších tématech pro budoucí politiku soudržnosti a že tuto eh, otázku chceme přednést na první eh, říjnové plenárce v tomto kontextu bylo též rozhodnuto, že zde bude návrh usnesení a sekretariát před mimořádnou schůzí 6. září bude distribuovat návrh tohoto usnesení, který bude reflektovat právě ten eh, poziční dokument, o kterém teď my hovoříme. Takže tento poziční dokument bude chápán jako obsah eh, toho usnesení, které bychom rádi odhlasovali eh, kvůli té otázce k ústnímu zodpovězení eh, na začátku října. To je tedy cíl, pro který chceme použít tento poziční dokument a já už jsem ve svém dopise předsedovi Evropské komise a předsedovi Evropského parlamentu a, eh, a komisaři Hánovi napsala, že eh, toto bude též, tento dokument bude též na našem webu. Takže jste eh, vítáni k tomu, abyste přispěli nebo abyste využívali sami tento Eh, dokument ve své práci, protože poté, co bude podpořen, bude tedy otevřen veřejnosti. Lambere, přejete si promluvit? Takže eh, naše formální stanovisko, že přijímáme tento dokument, že ji podporujeme, protože se týká iniciativy, o které, bylo mm, o které bylo rozhodnuto. A eh, v tomto postupu na začátku září ještě budeme mít příležitost předložit pozměňovací návrhy, protože bychom měli mít pak formální usnesení, eh, které by, by bylo tedy otevřeně používáno, ale k tomu potřebujeme politický konsensus. Eh, Jde nám o to, abychom jej prosadili tedy na plenárním zasedání. Nejde tu o detaily, ale mm, je třeba, abychom měli příležitost se k tomu vyjádřit. Teď ještě tedy není poslední možnost, ale, ale víte, bylo by možná dobře, abychom se vyjádřili teď. Je tu někdo z zemědělství? No, dobře. Mm, je třeba, abychom nějakým způsobem vyjadřili, co chceme, takže by bylo dobré, abychom zde stanovili teda tyto hlavní principy a šli tímto postupem, jak byl naznačen. Nikdo samozřejmě není omezen ve svém názoru, protože ho ji může vyjádřit ještě v září. Ještě abych vám to vysvětlila. 6. 7. září budeme diskutovat o pozměňovací návrhy k tomuto návrhu usnesení sekretariát převede ten poziční dokument v usnesení, otevře ten text pro eh, pozměňovací návrhy a hlasovat se o tom bude na eh, druhé, eh, druhé schůzi na druhé schůzi v září, na druhé plenárce. Wanted to speak and then Mr. Godmanis and then Mr. Bostinaro. Pan Drakis, a pak eh, Bustinaru. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σημειώσω το εξή. Όπο... Děkuji, paní, předse... paní předsede. Tkyně. Τηρούμε αυτέ τι επιφυλάξει. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα τρόπο αυτό να σημειώσω. Já teď opravdu nevím, jak um, to můžete zohlednit textu. Souhlasím tedy uh, s vašimi uh, Eh, stanovisky a s tím postupem. Možná v září předložím pozměňovací návrhy, až té diskuzi dojde. Ale myslím, že společné stanovisko eh, je velice důležité. Komise by měla vědět, že máme výhrady. Thank you, Mr. Angurakis. I... Děkuji, pane Angurakis. jenom bych ráda připomněla, že Eh, politická skupina pana Angoropise se rozhodla, že se nebude účastnit této práce, takže nám trvalo několik měsíců, než jsme se dopracovali k tomu eh, textu a teď víme, že vy se tady nebudete po to podepisovat, ale vítáme eh, také vaše připomínky a vaše přispění, ať se učiníte až v září. děkuji. To je přece dokument z pracovní skupiny, to není e, dokument z výboru. Pokud to je pokud to je dokument výboru, tak se tu má diskutovat a hlasovat, ale pokud ne, tak prostě nemohu souhlasit s tím, že to je oficiální e, výbor, pardon, dokument výboru. S veškerou ústou vůči vám, koordinátorům, vykonali jste velký kus práce a já teď nevím, co znamená slovo podpořit. Znamená to, že to máme schválit? nebo že se, že se o tom máme informovat, ale to není e, výborový dokument, to není, doku, to není demokratické. Vy v pracovní skupině vypracujete nějaký dokument, řeknete, že je všechno vyřízeno a že ji máme podpořit na výboru. To není správný postup. Ano, můžete nám ho dát na vědomí eh, a můžete nám ho dát na vědomí na, výbo, na webu, ale je to dokument vaší pracovní skupiny. Protože pokud by to měl být výborový dokument, tak se musíme shodnout a odhlasovat každou řádku. Takhle to jinak nepůjde. Sorry for being a little bit... Já se omlouvám, ale myslím, že v politické eh, skupině eh, jste nevykonali dost dobře svou práci, protože eh, jsme tam poměrně dobře na našich schůzích vyjasnili, jak je třeba postupovat, jak se hovořilo o tom, že budeme pracovat v té pracovní skupině a všichni političtí koordinátoři mohli být tedy přítomni Víme tedy, že jedna politická skupina se to nechtěla účastnit a tam mezi politickými skupinami jsme se shodli, že tento eh, že tato pracovní skupina tedy bude mít podporu těch politických skupin. Víme, že to není formální odhlasovaný dokument, ale je to dokument, eh, který je podpořen výborem REGI, plně odsouhlacený politickými skupinami takže určitým způsobem to je dokument reflektující názory eh, poslanců výboru eh, Regi. Já nevím, jak tedy pracovali političtí koordinátoři, pokud to nebylo takto odsouhlaseno. Bude to tedy rozesláno jako dokument podpořený výborem Regi, tak jak to bylo dohodnuto. Pan Bustinaru. Mač. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych za SAD rád eh, potvrdil, že plně podporujeme eh, vaši myšlenku, že v září bychom mohli předložit pozměňovací návrhy a připravit to v podobě usnesení, eh, což nám bude posilovat pozici při vyjednávání s komisí. Plně to podporujeme. My jsme vykonali naši domácí práci v horizontální pracovní skupině, jsme diskutovali. Byli jsme tedy proti některým myšlenkám, diskutovali jsme eh, o něčem, co se nám nelíbilo třeba v té pracovní skupině, takže děkuji. Takže Pokud už nikdo další si nepřeje k tomuto promluvit, eh, mám za to, že tento dokument byl podpořen většinou. Pane Lamberte? Možná by bylo rozumné, abychom, abychom měli ten písemný postup k dispozici. Pro ty, kdo ještě diskutují o to, oč se vlastně jedná, tak teď Jde o to, že my to budeme chápat jako dokument, který slouží jako základ a v září na jeho základě vytvoříme tedy usnesení a pak každý politicky vykoná svou práci a v tu chvíli k tomu dojde. Takže prosím, můžete to napsat, aby to vyjasnilo případné, eh, případné nejasnosti. Prosím, dejte nám to na papíře. Já bych jen ráda řekla, že velká většina poslanců tedy podpořila dokument připravený pracovní skupinou, takže eh, pokud můžeme tímto uzavřít daný bod, tak vám děkuji. Přejdeme k bodu číslo 10. Je tu mezi námi Láslo Surian, není tady. Co tedy budeme dělat? Víte někdo, zda přijde Láslo? Pokud dovolíte, přejdeme tedy k bodu 11, protože Alan tu je, a desítku necháme na později. Budeme se zabývat zjednodušením provádění rámcových programů pro výzkum. To je návrh stanoviska. Předám slovo panu Kadekovi kolegové, vyslechneme si prezentaci pana Alena Kadeka, prosím. Euh, Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Evropská komise přišla se sdělením, které se týká zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum a kolegové z výboru ITRE Eh, potom si požádali o zprávu z vlastní iniciativy k tomuto tématu. Je to samozřejmě velice důležité politické téma. Ráda se zejde v říjnu. Bude to tedy Rada pro výzkum a je velice důležité, aby Evropský parlament na tomto poli vystupoval opravdu rozhodně. Eh, paní Carvalho je zpravodajkou ve výboru ITRE a 39. se bude o této zprávě na výboru hlasovat a do, na plenárku se dostane v říjnu. Náš výbor překládá stanovisko a já tedy mám nyní tu čest vám dnes představit svůj návrh stanoviska. Samozřejmě eh, my musíme propůjčit našemu stanovisku odpovídající váhu a přesně tedy ukázat, jaký je náš postoj. Výzkum, vývoj a inovace, to je samozřejmě velice důležité, je to jeden z hlavních, je to jedna z hlavních liní Evropské unie, protože se to týká kvalifikovaných pracovních míst, týká se to zaměstnanosti, týká se to ale také ochrany životního prostředí. Eh, strategie EU 2020 eh, jasně říká, že je třeba podpořit i výzkum. Evropská unie má již k dispozici různé nástroje pro podporu výzkumu. Eh, nejdůležitější nástroj je sedmý rám rámcový program pro výzkum. Více než 50 miliard eur jsou finance, které zde jsou k dispozici pro eh, tuto oblast v rámci let 2007-2013. Jedná se o celou řadu projektů v regionech. Ovšem ne vždy je efektivní způsob, jakým se provádí tato politika. A toto téma se vrací znovu a znovu. Ty postupy jsou těžkopádné, komplikované a to brání výzkumu. Je třeba mít, mít se více flexibility, je třeba, aby výzkum mohl své, aby své výsledky vlastně rychleji realizovat. Proto komise přichází se zjednodušením. Jde například o vylepšení výběrových řízeních, pak se tam jedná o zjednodušení účetních kritérií, pak je zde například metoda minimálních nákladů jednotlivých položek, pak je zde progresivní zavádění financování, které eh, se orientuje na výsledky. A myslím si, že tímto způsobem je opravdu možné zjednodušit projekty, které jsou prováděny v rámci sedmého rámcového programu. Co se týče výzkumné činnosti, tak je samozřejmě jasné, že je třeba mít jasná kritéria již předem. Já jsem to zaznamenal ve svém návrhu, týká se to samozřejmě politiky soudržnosti a je nutné si uvědomit, že sedmý rámcový program má zcela různé politické a hospodářské cíle v rámci strukturálních fondů a proto není dobré příliš harmonizovat v této oblasti. Musíme zde oplatnit tedy elementy regionální politiky a samozřejmě opravdu důležité je to zjednodušení. Často jsme hovořili o nutnosti, že je třeba zjednodušit politiku soudržnosti. Neustále se k tomu vracíme. A je to důležitá věc, a musíme to zohlednit také s ohledem na finanční perspektivu po roce 2013. Takže ty debaty se točí o transparentnost, okolo transparentnosti, o lepší efektivity při vydávání finančních prostředků a také pro právní, okolo právní jistoty pro příjemce. Je důležité tedy mít dobré praktiky a odpovědícím způsobem to realizovat. Politika soudržnosti ukazuje, že je již po mnoho let efektivní, mo- je to tedy jakýsi příklad pro zlepšování provádění politik Unie. A nyní se vracím ke zprávě pana kolegy Nisteroje. To se tedy týkalo otázek financování. Tam je důležité to financování objasnit. Máme zde různé nástroje, které sledují různé cíle, ale efektivita od nás požaduje, abychom měli synergii mezi sedmým rámcovým programem a strukturálními fondy. To je důležité. Co se týká toho spolufinancování, tak je důležité, aby věci, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů, nebyly potom eh, podpořeny dalšími finančními nástroji Evropské unie. Dále je důležité zlepšit flexibilitu, tak abychom mohli skombinovat různé nástroje pro projekty, které se doplňují. Jde o to, abychom při výzkumných programech realizovali integrovanou vizu. Já k tomu předložím pozměňovací návrhy. Dále je pro mě důležité, aby došlo k harmonizaci pravidel pro audit. Důležitá je také právní jistota pro příjemce prostředků a zároveň musíme ale snižovat chybovost. To je také důležité téma. Sedmý rámcový program se zakládá na určitých společných zásadách. Je zde zásada kofinancování a zásada partnerství. Jde o to, abychom měli dobré řízení, aby tato zásady byly z dlouhodobého hlediska dodržovány. A my ve výboru víme, že úspěch regionální politiky závisí zejména na tom, jakým způsobem E, jsou partneři spolehliví z hlediska financování. Procházíme obtížným obdobím, máme zde um, omezování veřejných zdrojů a chci připomenout, že kofinancování musí zůstat pravidlem. Jde o to, aby ta zátěž byla rovnoměrně rozložena. A na to upozorním správní grémia sedmého rámcového programu. Chci, aby tedy oni se o to zasadili. Sedmirámcový program je v podstatě málo decentralizován na regionální úrovni. A veškeré kompetence má v podstatě v ruce komise, i ty, které se týkají provádění. A rámcový program chce uskutečnit různé cíle, jak jsem mi řekl. Máme zde regionální úroveň, to je v podstatě ta nejlepší úroveň, která je vhodná proto stimulovat inovace. Jsou to univerzity, velké výzkumné instituce a regionální úřady, kteří musí spolu spolupracovat. Na lokální úrovni je možné vytvářet klastry a tím dosáhnout synergie mezi různými aktéry. Ať se to již týká základního výzkumu, či výzkumu, který opravdu již uvádí produkty na trh. My nechceme tedy nějakým způsobem zásadně měnit sedmý rámcový program, ale je třeba zde přistoupit k určitých určitému přizpůsobení a je třeba také ještě jednou jasně formulovat cíle tohoto programu, protože penězní prostředky, které investujeme, musí mít reální dopad na ekonomiku a na vytváření pracovních míst. Nemůžeme si dovolit zde mrhat veřejnými prostředky. Je důležité, aby ty peníze byly vynaloženy tak, aby se vždy zvýšila konkurenceschopnost. V rámci sedmého programu se soustředujeme na program excelentnosti, to je důležitá věc a demonika těchto projektů má jistě i pozitivní dopady na celou Evropské unii, zcela nezávisle na tom, jak daleko jsou v rámci současného stavu vědy. Důležité je tedy abychom si jasně stanovili cíle a tyto cíle potom masivně podpořili. Existují zde tyto půly excelentnosti, které jsou zařizovány v rámci celé Evropské unie. A sedmý program musí mít jasný cíl, totiž konkurenceschopnost a excelenci. Paní Carvalho ovšem přichází s trochu jinou vizí ve svém výboru. Ona se zabývá zejména Eh, podporou, která se orientuje podle výsledků. Ale takováto podpora by, se, by mohla mít i negativní dopad na výzkum a způsob, jakým se zkoumá, Takže já si myslím, že bychom zde měli mít dvě kritéria. Kritérium efektivnosti a kritérium orientovosti na výsledky. Musíme mít samozřejmě eh, synergie ale nesmíme směšovat cíle. Co se týče strukturálních fondů, tak zde se jedná o územní soudržnost, ale v rámci sedmého rásového programu se jedná zejména o excelenci, takže to jsou dva rozdílné síle. Já chci upozornit na to, že můžeme mít plodnou debatu o tomto tématu, můžete samozřejmě přijít s vašimi pozměňovacími návrhy. Chci ještě připomenout jednu věc. Uh, Toto stanovisko musí odrážet postoj našeho výboru a proto by bylo dobré, aby, pokud přijdete s pozměňovacími návrhy, abyste se omezili opravdu na oblast, která spadá pod náš výbor. Naše poselství musí být jasné, a pokud vlastně, eh, jak si porušíme naše kompetence, tak tím naše stanovisko pouze oslavíme. Tedy prosím, zohledněte to, opravdu držte se eh, těch faktorů, které se týkají naší regionální politiky. Jinak bych chtěla poděkovat za dobrou spolupráci s tínovým zpravodajům a vyzdvihnout politickou důležitost tohoto tématu. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla navrhnout, abychom, a pan zpravodaj, aby uvažoval dvou věce. Když se podíváte na ty návrhy, které by Regi mohlo poskytnout ITRE, tak první bod je velice závažný, to je nedostatek provádění, nedostatek výsledků. To znamená, že v platbách v roce 2010, to je letos, vyplácíme na výzkum o 13 méně. Takže je to eh, o 600 milionů méně. A navíc eh, oproti roku 2009 0,8 eh, méně než v roce 2008 a v roce 2011 v tom rozpočtu peníze, které jsou na výzkum, ještě budou nižší menší než v roce 2008. To znamená, že to nesouvisí s závazkami, ale s platbami. Proto já chci určitě navrhnout takový jeden e, z bodů nedostatek e, plnění, nedostatečné plnění těchto programů ohledně výzkumu, protože to jsou závazky na regionální úrovni na placení e, výzkumu a nakonec ty peníze nejsou vypláceny, protože my nejsme připraveni ty, o ty peníze požádat. Takže to je jedna věc. A druhá věc, Nevím, jak se na to dívají kolegové. Já jsem ale přesvědčen, že nemáme vůbec žádnou konzistenci eh, v té eh, části výzkumu, která se týká sociálního fondu a tam, kde se to týká regionálního fondu a sedmého rámcového programu. Tam není žádná spolupráce. Já jsem se na to zeptal komise a neviděl jsem žádný dokument, který by odkazoval na to, že existuje libovolná spolupráce mezi prostředky, které jsou vypláceny eh, sociálním regionální eh, fondem a eh, fondem soudržnosti a souvislosti s zemním rámcovým programem. Takže se zdá, že to jsou opravdu dvě zcela odlišné kapitoly a nikoho nezajímá, jak by mohly spolupracovat. A čísla, o kterých jsem hovořil, to jasně ukazují. To jsou opravdu závažné věci, měli bychom dělat, co se dá a najít na to odpověď. Thank you, any... Děkuji. Ještě někdo? Paní Kalembach. Děkuji. Myslím si, že zpráva, kterou zde máme, je důležitá a důležité je stanovisko výboru REGI. V určitých zásadních otázkách my jakožto výbor REGI musíme klást opravdu velký důraz na rozvoj regionu a vytváření udržitelných pracovních míst v regionech. A to samozřejmě v určitých bodech jde proti názoru výboru ITRE. A dále si myslím, že máme zde dvě zásadní otázky. Na jedné straně výzkum a na druhé straně vývoj a inovace. Výzkum znamená, že vezmu peníze a udělám z něj vědení. A inovace, že vezmu vědění, vědomosti a udělám z toho peníze. A já si myslím, že právě toto můžeme velice dobře provádět v regione. Takže na jedné straně potřebujeme výzkumná střediska a ty se samozřejmě budou i v budoucnosti nacházet v urbáních eh, centrech tam, kde jsou univerzity. To je jasná věc. A proto je pro mě důležité, a pan Karek to už říkal, aby jsme měli zejména přístup pro malé a střední podniky, ten ulehčili. Protože velká výzkumná centra mohou velice dobře zvládat byrokracii, ale malé a středně velké podniky, malé laboratoře s tím mají i nadále problémy. A tady právě vidím trošku problém, když se podíváme na ten přístup založený na výsledcích. Protože pro malé a středně velké podniky je to e, poněkud obtížná věc, pokud ten přístup bude založen pouze na výsledcích. Takže já si myslím, že to bychom měli v našem stanovisku určitým způsobem zohlednit a jít prostě trošku více riskovat. A pak je zde otázka těch paušálů. Já jsem hovořila velice často s různými podniky. Uh, zatím jenom v Rakousku, a ti říkají, že opravdu mají strach eh, se vlastně o to ucházet, protože mají pocit, že to prostě nezvládnou, tu byrokracii, která se týče za, eh, ná, nákladu. Například, když mám počítač, tak v podstatě ho vůbec eh, podle stávajícího způsobu do toho účetnictví nemohu dát a nemohu to odepsat, ale když si koupím nový, tak to jde. Takže si myslím, že to opravdu není dobrá věc. Takže chtěla bych říct, že předložím určitě pozměňovací návrhy a děkuji za práci, která byla odvedena na tomto stanovisku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Mohu okamžitě navázat na to, co právě řekla moje kolegyně. Eh, zejména u rámcového programu máme stále stížnosti zúčastněných podniků, které dávají žádosti a výzkumných institucí, zejména když se jedná o malé a středně velké podniky. Proto bych tady rád ještě jednou znesl otázku, zda bychom neměli ještě zřetelněji, než jak, tomu, jak to je formulováno ve zprávě ITRE, eh, sem začlenit požadavek, aby existovalo jednotné řízení podávání žádostí pro tyto programy, protože z praxe vím o celé řady řady žadatelů, že prostě skutečně ten byrokratický náklad je pro ně přílišnou zátěží, než aby vůbec to, mm, tu žádost podali. Mělo by tady být jasně formulováno, že tady budou existovat stejné Stejná řízení pro podávání žádosti nezávisle na to, zda se to týká, sedmého ram, zda se to týká rámcového programu, nebo zda to je v programu CIP, anebo zda to je v programu regionálních či strukturálních fondů. Toto bych rád dal na zváženou. Jo, madame Karima Deli, Paní Karima Deli. Merci. Euh, je remercie le, rapport euh, pour, le rapporteur pardon, pour sa... Děkuji. Děkuji eh, panu zpravodaji za návrh stanoviska. Měla určitou poznámku, která se týká i z těch pozměňovacích návrhů. Myslím si, že toto stanovisko by se mělo soustředit na jedno téma, které je pro nás důležité, které se týká dalšího, další fáze programování, a to je navýšení částek pro inovace, zejména v oblasti udržitelného rozvoje. Mám tím na mysli také obnovitelné energie a zlepšení energetické účinnosti budov. Tak, abychom připravili provádění veškerých směrnic, které se týkají inovací v těchto oblastech. My musíme být připraveni. připraveni na to, co se má odehrát v oblasti inovací. Jde o to, abychom zde měli udržitelnější inovace, inteligentní inovace a aby byly konkrétně prováděny. Proto musíme veškeré nové skutečnosti zohlednit již nyní a zohlednit také sociální dopady a dopady na životní prostředí. Nemůžeme chápat svět, který nás obklopuje, pokud například eh, se nebudou odpovídajícím způsobem rozvíjet i sociální vědy, to je důležitá věc. Globalizace a veškeré ty aspekty, které se toho týkají, demografické změny. Hovoříme neustále o inovacích a současně s tím vždy zmiňujeme podniky. Ale zde je třeba zohlednit jednu věc a dát si na to pozor. Pokud eh, zde nebudeme mít vědce, jako jsou historici či sociologové, tak nebudeme chápat svět, který nás obklopuje. Chci poukázat na to, že ve stanovisku chybí toto propojení inovací a sociální integrace. Je zcela nezbytné, aby soudržnost a rozvoj bylo něco, co je propojené v integrovaném sociálním přístupu. Jak to vidíme například v projektech New Europe. Tam se podporuje rozvoj inovací v, ve znevýhodněných městských oblastech. Také program pro výzkum a vývoj musí přispět konkrétními kroky. Například eh, vylepšení úrovně vzdělanosti ve čtvrtích, které jsou postižené sociálním vyloučením, sociální integrace měst, zlepšení urbání atraktivity, zlepšená mobilita ve městěch. To je celá řada úkolů a já tedy přijmu s odpovídajícími pozměňovacími návrhy a doufám, že budou zohledněny. Protože výzkum v dnešní době musí toto všechno zohlednit. A nevím, zda máte čas, eh, pane navrhovateli, ale pokud čas máte, zeptejte se samotných vědců, výzkumníků. Děkuji, pane Dalé. Prosím, Sean Kelly. Zcela krátce. Chtěl bych poděkovat eh, panu navrhovateli a chci zmínit dvě věci. Výzkum a inovace je třeba navzájem propojit. To je zcela nezbytné, protože jinak to celé fungovat nebude. A dále zjednodušení veškerých postupů, to je také zcela zásadní věc. Pokud někdo tedy předkládá návrh, předkládá projev, tak je důležité, aby to bylo, jednoduch, aby to bylo jednoduché, protože momentálně je to opravdu velký výkon vůbec eh, takovýto projekt předložit. Je to příliš komplikované, příliš obtížné a mnohé to odradí, takže je třeba postupy zásadním způsobem zjednodušit. Ti, kteří dávají k dispozici prostředky, tak to musí chápat. A rovněž je důležité, aby příjemci prostředků byli dobře informováni. Co se týká toho financování založeného na výkonu, na výsledcích, tak zde je jasné, že ne vše může vést, ne veškerý výzkum může vést ke konkrétním výsledkům, k inovacím. To je jasná věc. Ale financování by musí být udělané tak, aby pokud výsledky jsou, tak aby to bylo zohledněno a pokud výsledky nejsou, tak to financování se musí omezit například na jisté procento protože potřebujeme inovace, které povedou k udržitelným pracovním místům. To je přeci základní idea veškerých programů. Děkuji. Nikdo dál se o slovo nehlásí. Chcete reagovat? Děkuji. Jsem velice rád, když vidím, že kolegové se o mé stanovisko velice zajímaví. Jistě je jasné, že budou předloženy pozměňovací návrhy z jejich strany. O tom budeme moci ještě diskutovat. Já dobře chápu, že máme zde ten problém toho financování, které je založené na výsledcích nebo nebude založené na výsledcích. Ta, toto téma asi je poněkud kontroverzní, to budeme ještě muset promyslet. Samozřejmě, že jistě můžeme zohlednit pozměňovací přání kolegů v rámci stanoviska. Věřím, že se shodneme na kompromisu a již předem děkuji za vaše veškeré podněty a návrhy, které předložíte písemně. Kolegové 20. 6. 20. Pardon, 2. července je lhůta pro pozměňovací návrhy abychom jako regi 6. září ve výboru mohli tento dokument přijmout. Prosím, nezapomeňte na tuto lhůtu na pozměňovací návrhy. Vrátíme se do bodu číslo 10, protože pan Láslo Surian přišel a hned se dáme do práce, podám, předám mu slovo, aby nám mohl předložit eh, celou tuto problematiku. Děkuji paní eh, předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Ze všeho nejdříve vás chci informovat o současném stavu rozpočtu na rok 2011. ECOFIN měl eh, dokončit stanovisko rady ohledně návrhu komise. Nicméně k tomuto nedošlo a to proto, že Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Jde o to, že v případě takto významných dokumentů, třeba že se nejedná o legislativu v tradičním slova smyslu, je třeba poskytnout národním parlamentům 8 týdnů k tomu, aby mohli předložit připomínku. Tento, tě, toto období 8 týdnů nezačalo v době, kdy Evropská komise předložila ten dokument nám anglicky, ale tehdy, když veškeré překlady jsou hotovy a jsou oficiálně potvrzeny. A to bylo velice, velice nedávno. Tady nemůžeme čekat žádné formální stanovisko eh, rady eh, do začátku eh, srpna. To ale nemá velký dopad na naši práci, protože Koreper už jasně prohlásil, že rada dvoutřetinovou většinou rozhodne o tomto stanovisku, o kterém už tedy víme, takže dojde jen k písemnému rozhodnutí, které podepíšou ministři financí a e, další bod, o kterém e, budeme hovořit, myslím, že nevypadá příliš dobře a to proto, že členské státy se ocitli ve svých vlastních potížích to má dopad na evropský rozpočet. Jde o to, že tu zaprvé obecný nedostatek finančních prostředků, takže národní vlády chtějí snižovat e, rozpočet, jak jen to jde. Za druhé, to je velice e, konkrétní bod, který se týká nás, a to, že členské státy uvádějí, že, že nemají k dispozici potřebné finanční prostředky pro EU, takže eh, eh, navrhují dát méně prostředků, než kolik navrhuje Evropská komise. A já musím dodat, že v našem výboru musíme sformulovat konzistentní stanovisko. Výborná. Situace v jednotlivých členských státech je rozdílná, ale můžeme obecně konstatovat, že všude eh, panuje hospodářská krize a všude panuje obtížná finanční situace. A to má samozřejmě také vliv na jednotlivé národní příspěvky. A Eh, tím pádem vlastně nemůžeme podněcovat a podporovat další vývoj. Eh, ale jak řečeno, nacházíme se v obtížné situaci, která se týká všech členských států a proto bych navrhoval následující. Zcela nezávisle na tom, co tedy konec konců definitivně řekne Evropský parlament, měli bychom my jako výbor pro regionální rozvoj naprosto jasně držet při sobě a měli bychom říci, že eh, hájíme jednotnou pozici. Kolega právě upozornil při rozpravě o minulém, mm, eh, při minulé rozpravě řekl, že tady máme jako jediné kritérium HDP a že je třeba doplnit toto kritérium. A tady bychom skutečně neměli promeškat příležitost. protože Nyní eh, máme k dispozici návrh rady, k němuž musíme zaujmout stanovisko a musíme vypracovat stanovisko, které musí být regionálně podložené. Eh, naším eh, základem musí být soudržnost. a proto je nezbytné, abychom, aby se dali k dispozici peníze, které jsou pro tuto oblast vyčleněny. V posledních měsících, vlastně v posledním kvartálu, se lecos nepodařilo tak, jak bychom si to bývali přáli a pravděpodobně teprve koncem roku bude moci být konstatována potřeba, eh, rozklíčována potřeba podle jednotlivých členských států. Mm, je tady eh, celá řada potřeb, které již byly nahlášeny již v roce 2009 a to bude muset být eh, také přeneseno. návrh komise zhledáváme dobrým. Já teď nemám, neprovedl jsem ještě detailní kompletní analýzu, ale vím, co rada zamýšlí. A rada si tady eh, promyslela nejrůznější taktiky pro krácení prostředků z těch důvodů, které zde již zazněly ale ve srovnání s rokem 2010 eh, eh, tyto škrty pořád ještě znamenají určité navýšení. Parlament se tady musí skutečně sjednotit. Máme k dispozici čísla za rok 2010 a bude to tak dlouho eh, aktuální stav, než dostaneme novou předlohu. A proto je tak nesmírně důležité, abychom se snažili o jednotnou pozici. Ale i e, když budeme nad částkou roku 2010, musíme prostě se sjednotit e, proto, aby se mohly věci ubírat správným směrem. Eh, já se domnívám, že je tomu tak, že alespoň se domnívám tedy, že už jsou k dispozici veškeré jazykové verze mého stanoviska, to znamená, že tady neexistuje žádný problém pro to, aby mohli kolegové vznášet pozměňovací návrhy. Eh, já sám jsem také již uvažoval o určitých pozměňovacích návrzích E, myslím si, že tady by se měli i koordinátoři pokusit e, dávat velice stručné pozměňovací návrhy, abychom doznali široké podpory. Velice významné jsou především pilotní projekty. Tyto pilotní projekty nesmí být za žádnou cenu smeteny ze stolu, proto bych chtěl vyzvat koordinátory, aby tomuto aspektu věnovali obzvláštní zřetel. To neznamená, že jednotliví poslanci by nemohli vznést ten či onen pozměňovací návrh, samozřejmě, to v žádném případě, ale doufám skutečně, že se nám podaří dospět ke společné linii. Už jsme tady leco slyšeli. Eh, máme eh, stanovisko k dispozici. A teď se musíme pokusit eh, skutečně prosadit to, oč nám jde. Samozřejmě tady je třeba ještě přepracovat určité návrhy. Eh, ale já tak tiše ve skrytu duše doufám, že do září nebude vzneseno mnoho pozměňovacích návrhů, ale kdyby je někdo přesto chtěl podat, samozřejmě tato možnost tady existuje. Ale prosím pěkně, mělo by to být také včas, abych také byl o tom včas informován, abych skutečně mohl předložit odpovídající návrh. Paní předsedkyně, toto jsem chtěl sdělit ke svému stanovisku. Ostatně je to také stanovisko koordinátorů EPP. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you very much, Děkuji vám. Omluvám se za to, že se tolik hlásím o slovo, uvádí pan Godmanis. Jako stínový zpravodaj naší politické skupiny k rozpočtu budu ještě radikálnější než pan Curian. Návrh rady spočívá v tom, abychom snížili platby do fondů. Závazky budou nulové, ty, ty se nesníží, ale v platbách se navrhuje ze strany radu, aby 1,075 miliard euro se to snížilo. Takže to znamená, že když se podíváte na strukturu z tohoto eh, snížení finančních prostředků, každý fond, znamená ten regionální fond, sociální fond o 120 milionů, v cíli regionálního sociálního fondu 129, regionální 328. Ano, pan Sudan má pravdu, že poté, co se tedy to sníží o jednu miliardu, tak pořád těch prostředků bude víc, než kolik jich bylo v roce 2010. Počíš spočívá v tom, že když se podíváte na rok 2010 a 2009, tak tam byly, byla velice nízká míra absorpce, mnohem nižší než eh, pro ty další eh, finanční perspektivy. A problém je v tom, že ty země, které měly nižší absorpci, se snaží dohnat ten vlak, eh, který mu utíkal eh, v krizových dobách. A rada předkládá tento návrh. A teď nám o to jde. Zda máme souhlasit s návrhem rady či nikoli. O to jde. Protože naším hlavním problémem je, že ty země, a já jsem přesvědčen, že se budou snažit zlepšovat svoji absorpci, protože to je rok čtyři plus a půl. A teď je tedy doba, kdy je třeba akumulovat platby. Závazky to je něco jiného, ale ty platby a rozdíl mezi akumulovanými eh, platbami a závazky, když se podíváte na celé ty fondy, je 100 eh, miliard. To znamená, že tu bude veliký eh, nedostatek akumulovaný za posledních pět let a rada se snaží teď snížit ty finanční prostředky podle a teď pro nás jako výbor je tu jedna zásadní otázka. Můžeme s tím souhlasit? Nemáme-li tedy jinou šanci? Já si myslím, že to je příliš mnoho. A e, potřebujeme informaci o tom, co se děje, protože jedinou informaci, kterou zatím máme, je, že podle e, informací, které dáváme, chceme o 1,075 miliard eur snižovat eh, eh, okruh 1b. A to je všechno. Teď my musíme diskutovat o tom, zda souhlasíme s tím, nebo s, s, nižším, s nižšími škrty, nebo s čím. Děkuji. Jedno vysvětlení v tomto kontextu je třeba vidět ten návrh komise tak, že se zakládá na předpokladu ze strany členských států a komise eh, většinou tedy snižuje tu částku, kterou uvádějí členské státy. A proto tedy ten rozpočet, návrh rozpočtu ze strany eh, komise už je snížený oproti tomu, co chtějí státy, takže rada, když to ještě sníží dál, Eh, je jasné, že je to o mnohem nižší částka, než jaká byla předpokladána v tom předpokladu původní. A já si myslím, to, co říká pan Surian, je, eh, eh, že bychom se měli vrátit tomu původnímu návrhu, aby docházelo k nespravedlnostem. Pan kolega se poukázal na zásadní politickou otázku, totiž, jakým způsobem, jaký postoj zaujmeme v rámci všeobecné hospodářské a finanční krize. V době, kdy členské státy mají velké problémy eh, v rámci příjmové stránky svých rozpočtů. To je pro mě ta zásadní otázka. Zda bychom my v parlamentu neměli říci, že pokud jsou členské státy toho mínění, že eh, se musí šetřit nejenom v jejich národních roz, eh, rozpočtech, protože samozřejmě daňové příjmy se snižují, že se tedy musí jaksi snížit i na evropské úrovni, aby Evropa přispěla kontrolujícím způsobem. Tak si myslím, že on by to byl důležitý argument, kterému bychom se neměli zcela uzavírat. Ale to, o čem mluvil pan Kotmanes, tak se, to se týká tedy míry absorpce, tedy otázky, zda ty peněžní prostředky, které byly dány k dispozici regionální politice, zda byly využity. A jasně to vypadá, že ne. Míra absorpce je samozřejmě různá eh, v různých státech a v různých oblastech naší politiky. Ale já si myslím, že je velice problematické vzdávat se finančních prostředků s argumentem, ty prostředky nebyly využity, protože my nevíme, z jakých důvodů nebyly využity. A proto si myslím, že je politicky důležité argumentovat takto. My chceme, aby se postupovalo podle návrhu komise, aby to bylo zastaveno do té doby, než se přesně nedozvíme, proč vlastně ty peněžní prostředky nebyly využity. To je důležitá věc říci, že chceme mít tuto informaci a hovořilo se na tom již na, o tom na schůzi koordinátorů. Tedy o tom, že by bylo třeba mít zprávu, která se bude věnovat pouze míře absorpce, protože my máme právo dozvědět se, proč nedošlo k využití těchto prostředků. Myslím si, že není správné prostě ty peněžní prostředky pouze zrušit, eh, přistoupit ke škrtům. Ne. Je důležité, aby české státy jasně vysvětlili, proč nebyly tyto peníze odčerpány. Děkuji. First, I... Děkuji. Zaprvé bych rád poblahopřál panu Suranovi k jeho zprávě. Budu se zmiňovat k číslo 3, to jsou ty pilotní projekty. A tady v kontextu budoucí strategie pro region Dunaje je tu třeba podpořit pilotní projekt pro e, celou oblast, zlepšit konkurenceschopnost, posílit e, regionální identitu. My nakonec budeme pro to, co navrhuje komise, aby náš projekt na podporu spolupráce v Dunajském regionu byl spojen s tím projektem pana Suriana, s tím, že ty dva projekty budou vysoce kompatibilní, protože to bude dobrý způsob, jak využít tedy času a předejít e, sporům o kompetenci. Bod 3. Jsme proti myšlence rady na to, že závazky zůstanou, ale platby budou sníženy. A velice souhlasíme s komisí v tom smyslu, že eh, eh, by měla být zachována stávající úroveň financování v platbách, pokud by měl dojít k nějakým škrtům. Tím tedy podporujeme stanovisko eh, pan Suriana v roce 2011. Nezapomínejte, že jak země už ukazují známky opětovného nastartování ekonomiky, tak mohou další široké projekty, jako jsou ty infrastrukturální, se znovu rozjet, tak kdybychom jim přeškrtili finance, eh, tak to bude mít dopad na plnou implementaci těchto projektů do roku 2013. Pan Obermajer? Děkuji, paní předsedkyně pod čarou, a to už tady bylo vlastně definováno, že nedojde k žádnému nádhernému namnožení prostředků a to znamená, že prostředky, které jsou k dispozici, musí být velice zodpovědně eh, rozděleny. Když se hovoří o eh, škrtech bez udání úsporného potenciálu, to, jak už to tady zaznělo, když nemáme prostě vysvětlení k té míře absorpce, nemůžeme to akceptovat. Domnívám se však také, že právě v krizové fázi, v níž ve fázi krize, kde se ještě regiony nacházejí, je třeba, aby tady nedocházelo k žádným škrtům, zejména například eh, v té strategii eh, Podunají máme řadu eh, pilotních projektů, které potřebují financování a diskuze, o kterou běží, je, že by tady asi neměly existovat nějaké zvláštní, specifické prostředky, ale přece jenom by se mělo zvážit, zda, zda bude mít smysl veškeré položky a veškeré výdaje vést dál. Pomýšlím tady například na nástroj na pomoci eh, zemím, pro které vstoupily nebo které usilují o vstup. Myslím si, že musíme vzít na vědomí, že zejména takové země jako eh, Turecko mají problémy s hodnotami evropského společenství a že zejména Evropský soudní dvůr tady poukázal na to, že eh, není možné, možná správná kontrola. Tady myslím si, že bychom měli zvážit, abychom u prostředků, které musíme teď úsporně vynakládat a které nebudou navýšeny, abychom prostě eh, nemohli využít i tyto prostředky této pomoci. A protože na jedné straně třeba, abychom měli rozumné strategie, například v oblasti Dunají, abychom sem nedávali prostředky a na druhou stranu, aby se prostě tady velkoryse poskytovala pomoc zemím, které usilují o vstup do Evropské unie a nezdílejí její hodnoty. Děkuji. Eh, Děkuji, Joachim Celer. Děkuji vám, paní předsedkyně jak písemný, tak eh, ústní příspěvek pana kolegy Šuriana eh, u mě posiluje pocit takový mm, určité nevolnosti, eh, protože mm, Myslím si, že tady se pohybujeme prostě v mlze. Dokud rada nedá jasné prohlášení, můžeme tady diskutovat o čem, ale nebudeme mít žádnou jistotu o dalším postupu. Ehm, to, o čem se tady hovořilo, a sice o odtoku prostředku, že to tady tak trochu vázne a že vlastně nemáme jasné výpovědi o čerpání prostředků. No, důvody pro to. Včera jsme eh, si vyslechli několik kolegů z národních parlamentů, kteří říkali, jsou tady problémy se spolufinancováním na základě finanční situace v jednotlivých členských státech, ale někteří byli velice uh, upřímně řekli, že mají problémy s know-how, co se týče prostě čerpání těchto prostředků a jejich realizace a proto se nečerpají v dostatečné míře. A já si myslím, že toto je určitý bod, který nesmíme ztrácet ze zřetele. A sice, jak bychom eventuálně mohli pomoci těm státům či těm regionům, pomoci aby mo- společně pomoci, společně s komisí, aby mohli čerpat všechny prostředky, které jsou k dispozici. Ovšem, naše diskuse je jaksi dvoukolejná. Na jedné straně se pokoušíme dosavadní úspěchy politiky soudržnosti dále upevňovat a pokračovat v nich dál při stanovení strategických cílů, ale na druhé straně nevíme, zda základna proto bude k dispozici. A sice finance, zda budou i do budoucna k dispozici odpovídající finance, protože členské státy, které konec konců nakonec dávají k dispozici rozpočet, k tomu nedávají jasnou výpověď. A něco, o čem ještě také nemáme žádnou informaci, je následující věc. Členské státy eh, se dohodly na eh, finanční stabilizaci a Evropská komise má 60 miliard v rámci tohoto balíku 750 miliard dá k dispozici, ale odkud se bere těchto 60 miliard, to tedy zatím nikdo neřekl. A domnívám se, že na tomto místě bychom měli vyzvat komisi, aby nám podala zprávu, odkud chce tyto peníze vzít už se slyší takové fámy, že nes, například eh, by to mělo být čerpano z nespotřebovaných prostředků strukturální politiky pro pokrytí rizik. Jednáli se o to, o tuto dohodu finanční stabilizace, eh, kde by mělo dojít prostě k určitému plnění závazku. No zda tomu tak je nebo ne, to se teprve dovíme. Jak říkám, můžeme tady vést teoretickou diskuzi o budoucnosti politiky soudržnosti a možná eh, docílit teoretického úspěchu. Avšak pakliže nebudeme vědět, eh, zda to celé bude podloženo dostatečnými finančními prostředky na straně jedné, a na straně druhé také těmi, kteří to chtějí realizovat, bude vůbec moci být realizováno, tak tady prostě povedeme akademickou diskuzi, která doběhne do prázdna. Uh, Eh, jdeme teď na letní prázdniny, ale domnívám se, že politika žádnou přestávku nezdá, nezná a měli bychom se soustředit v září právě na tyto body, abychom mohli vést tuto diskuzi společně s komisí, protože aniž bychom znali odpovědi na otázky, které tady zazněly, eh, tak nedospějeme k žádnému dalšímu výsledku. Děkuji. Thank you. no other Děkuji. Nikdo další se nehlásí alespoň jak vidím, takže poprosím ještě jednou Lásla, aby se vyjádřila, schrnul tuto diskusi. Děkuji vám. Vážení kolegové, děkuji za poznámky a doporučení. Myslím, že to byla velice zajímavá diskuze. Rád bych poskytl několik odpovědí, zejména tedy eh, dobrému příteli eh, Godmanisovi. Pokud tedy tlumočení bylo správné, tak jste říkal, že jste proti, ale posléze jste řekl přesně to, co jsem chtěl uvést já, takže já v tom žádný rozpor nevidím. A to je to nejdůležitější, to, co jste řekl velice jasně. Jde o to, zda náš výbor eh, pro regionální rozvoj zda se tedy rozhodne, že se bude snažit hájit čísla tak, jak byla prezentována Evropskou komisí při ukončení vyjednávání s radou či nikoli. Teda pokud jsem to pochopil správně. Kolegové by, eh, kteří teď promluvili, víceméně se shodli na tom, že bychom se měli snažit hájit ty původní částky, a to je tedy stanovisko mě, co by vašeho zpravodaje. Já jsem hovořil o tom, že nakonec stejně tedy o něco přijdem, protože v té diskuze může, může dojít k čemukoliv. A proto jsem vysvětloval, eh, proč eh, dojde ke ztrátám určitých částek. Ale teď si musíme vytvořit tu správnou taktiku. A z těchto taktických důvodů v září doufám, že valná většina tohoto výboru bude hlasovat pro tento postup. Tak, jak jste správně teď řekla, eh, paní eh, předsedkyně, protože jste řekla, že je správné hájit ten původní plán Evropské komise. Proč? Je jasné, že implementace, tedy eh, provádění, že narůstá je jasné, že v posledních letech v důsledku e, těch e, závazků spousta programů e, teprve začala a platby budou probíhat až následně. A to je doba právě v letech 2011, 2012, kdy bude zapotřebí více plateb, takže kdybychom teď snížili částky, teď to snížení, to je také taktický krok od rady. A my bychom měli být sjednoceni, aby eh, politika soudržnosti, politika eh, regionálního eh, rozvoje byla jasně ukázána jako nikoli součást problému, ale součást řešení. Je to, je to dobrý nástroj, kterým se zlepšovat hospodářskou situaci v jednotlivých členských státech a proto by se neměla snižovat částka na ní vydávaná. Dobrým krokem nebo naopak přidat. E, protože bychom neměli omezováním snižovat možnosti e, regionální politiky. Tak teď jednotové projekty. Komise sama navrhovala to, co vy jste uváděli o těch o konkrétních tří, pan Deutsch, můj návrh a ještě jeden od vás. Tam je tedy rozumné, abychom ty návrhy sloučili. Můžeme o tom ale diskutovat, abychom našli to nejlepší řešení. A doufám, že se nám podaří dosáhnout skutečně dobrého pilotního projektu, až bude zahájen. Doufám, že všem je jasné, že v tuto chvíli tato eh, makroregionální politika neznamená více peněz, je to posílená spolupráce mezi jednotlivými regiony. Ale ty pilotní projekty, eh, mm, i když to znamená méně peněz, tak je to více peněz potom v celém tom mm, rámci v souvislosti s jinými fondy. A co se týče paktu stability, nebo jak to mám nazvat, toho nového nástroje 60 miliardového, jo, ano, miliardového, tak tam nejde o peníze, to nejsou evropské peníze, které by byly sebrány z různých zdrojů a sesypány do jednoho pytle. Je to program, předpokládá se, že se nikdy nepoužije, ale musíme se připravit na to, že by bylo třeba jej použít. A pokud tedy členský stát by měl získat podporu díky tomuto novému mechanismu, pak komise půjde na trh a nakoupí peníze z trhu s nízkou úrokovou mírou. A e, to kvůli tomu, že důvěra v Evropskou komisi, co by EU, je vyšší než e, úroveň důvěry v jednotlivý členský stát. Takže by to vlastně učinila Evropská komise, aby získala výhodnější půjčku úvěr než ten členský stát. Tyto peníze by byly pak předány členskému státu, takže by to nebyly naše peníze z politiky soudržnosti. Ten systém je příliš složitý, já si nejsem úplně jistý, že jsem pochopil úplně všechny detaily, ale ta poenta je jasná. Ani euro z, eh, z fondu soudržnosti nebo fondu pro regionální rozvoj se nedají na eh, tento nový nástroj. Jsem rád, že někteří z vás o tomto promluvili, protože panuje celá řada nedorozumění o těchto šesti, šesti miliard, 60 miliard, protože to je, eh, to je přes polovinu rozpočtu EU. Děkuji vám, vážení kolegové, za veškeré poznámky a připomínky a budu se snažit vše tedy sestavit dohromady eh, pozměňovací návrhy. Díky vašim pozměňovacím návrhům doufám, že tedy náš výbor bude schopen předložit dobré stanovisko eh, výboru KOBU a následně, že dosáhneme našich cílů. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji, Láslo. Ještě paní Kalembach please, you're welcome. Ja, ein herzliches Dankeschön, dass ich auch nach dem... Děkuji, že jsem se ještě jednou dostala na řadu. Chci v podstatě eh, podpořit mnohé z toho, co řekl pan zpravodaj. Chtěla jsem říct toto. Přála bych, bych, bych si, aby jsme společně, jakožto výbor regi ještě před lední pausou vyslali jasný signál našim členským státům eh, a bude se to týkat financování budoucnosti, protože o všem ostatním můžeme ještě diskutovat a můžeme překládat pozměňovací návrhy, ale co se týče tady tohoto, tak jsem zjistila dnes, že je zde schoda a proto si myslím, že bychom měli využít těchto dvou měsíců doma, abychom jasně ukázali, že nebude odpovídající rozvoj a vývoj, pokud regiony nebudou mít k dispozici odpovídající finanční prostředky prostředky. My přeci víme, že regiony a obce jsou motorem hospodářského rozvoje a zaměstnanost eh, potřebuje eh, lokální zaměstnanost v regionech, potřebuje impulzy, potřebuje finance. A když chceme mít strategii 2020, tak přeci nemůžeme říci, že je možné toho dosáhnout, když dáme k dispozici méně peněz. My dobře víme, že zatím neexistuje vůbec nic jasného, co se týče ochoty členských států financovat. A proto o to důležitější je, aby parlament vyslal jasný signál, že my jasně víme, kterým směrem se to má ubírat. Pokud má zaměstnanost a rozvoj v regionech i nadále být závažným tématem evropské politiky. Děkuji. Řekl by... Máme tedy lhutu pro si návrhy, jako říkal Láslo. Eh, většinou máme málo času u rozpočtového postupu. Takže ta lhůta je 6, 26. července a chci vám připomenout, že 6. září budeme hlasovat. Jestli jsem to správně pochopila, Láslo, budeme hlasovat o těch pozměňovacích návrzích té zprávě, ale také budeme také předklad rozhodnutí k tomu pilotnímu projektu. Takže nesmírně důležité, aby koordinátoři eh, teď se zhostili té výzvy pilotního projektu, promluvili si s eh, kolegou Surianem, aby k tomu rozhodnutí o pilotních projektech mohlo dojít v září. A také je třeba pochopit, že pilotní projekty jsou další břemeno, které je kládeno Evropskou komisi. Tou myšlenkou je, že budou takto spravovány ty, ty finanč, eh, pardon, pilotní projekty. A ještě ale komise nemá eh, kapacitu na to, aby, aby teda prováděla v implementační fázi celý tento projekt. Chci vás na to upozornit. Když se rozhodujeme o nových projektech, měli bychom také mít na paměti, Eh, zda bychom také neměli podpořit kapacitu komise k tomu, aby mohla tyto eh, projekty eh, spravovat. Máme také tu strategii Balckého moře, tam parlament také předpokládá dalších 20 milionů eur, které by měly jít pro DG Regio, aby měli kapacitu tuto strategii řídit mm, ale místo toho se to dostalo do eh, vnější činnosti, do rozpočtu vnější činnosti a eh, teď je to na podporu našich eh, sousedů, tedy pokud moje poslední informace jsou správné. Měli bychom tedy sledovat i financování těchto jednotlivých projektů, sledovat kapacitu komise. Tak, co ještě máme na pořadu jednání? 26. Eh, eh, července v poledne je lhuta pro pozněcí návrhy. Eh, další schůzi máme v pondělí 6. září. Je to tak? Opravdu to je v 7 večer? V 7 večer ve Štrasburku. Mezi sedmou a půl devátou ve Štrasburku. Paní Deli, prosím. Merci beaucoup, euh, madame la présidente. Je voudrais... Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych vědět, zda by bylo možné mít v září jakousi postevaluaci programu Urban. Mohli bychom k tomu provést slyšení? Děkuji za vaši odpověď, paní předsedkyně. Teď nejsem připravena na to, abych mohla poskytnout konkrétní odpověď. Je jasné, že po létě budeme věnovat rozměru urban eh, více času, budeme diskutovat také s komisí, kdy bude připravena se s námi podělit toto hodnocení. A to též platí o rozpočtu, také už se o tom zde hovořilo. Ano, pan Celer tu to mluvil. Takže s komisí chceme toto také projednat, abychom zjistili, kam jsme se dostali tedy v plnění těchto politik a, a ve finančních aspektech. Chci vám tedy všem poděkovat. Tímto jsme ukončili práci na dnešní schůzi. Pokud nemáte další body k předložení kolegům, tak eh, chci ještě poznamenat, že je zapotřebí další deset dní hovoři, eh, pardon, pracovat nad pozměňovací návrhy, ale pak vám přeji eh, krásné, krásné dovolené a těším se na shledání v září.